Okay, everybody, could we start to... set... Dobré odpoledne. Prosím vás, usaďte se. No, it's all right. I can shout louder if you want. Pokud chcete, mohu mluvit hlasitěji. Prosím vás, usaďte se, abychom mohli začít. Nemyslím si, že by bylo možné začít slyšení stolika fotoaparáty vepředu. Prosím vás, poslanci, usaďte se, protože jinak budeme mít 10-15 minut spoždění. Já hned říkám, že to znamená, že budeme pracovat o 10 až 15 minut déle. Myslím si, že bychom se neměli připravit o tento čas. Nejdříve bych chtěla uvítat kandidáta na komisaře pana Almuniu, a kterého všichni už dobře známe. asi víte, že kandidát na komisaře nám už dal odpovědi na otázky. Tyto odpovědi máte k dispozici ve všech jazycích. Kritéria hodnocení jsou, že kandidát na komisaře bude hodnocen na základě obecných schopností, evropského závazku, nezávislosti, osobnosti, znalosti v portfoliu a na základě komunikačních schopností. Prosím vás, buďte potichu, protože ne všichni tohle už slyšeli. A bude se postupovat obecným způsobem pro všechny výbory, to znamená, že na začátku budeme mít úvodní projev komisaře, kandidáta na komisaře v délce deseti minut, poté budeme mít otázky poslanců, začne se jedním poslancem z každé politické skupiny A to znamená, eh, že poté budeme mít eh, první, to bude tady první kolo eh, z výboru pro Ekon, výboru Ekon, poté bude následovat další kolo z výboru TRAN, aby poslanci z výboru TRAN nemuseli tady čekat celé tři hodiny a klást otázky na konec. Poté bude třetí kolo poslanců z výboru EKON. Máme zde časová omezení, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď kandidáta na komisaře. Není povolen abyste kládli více otázek. Jedna minuta pro následnou otázku, která má souviset s původní otázkou. Nemá to být otázka na něco nového, protože poté má komisař jenom jednu skupinu, eh, minutu, aby odpověděl. já si vyhrazuji právo vám zabránit vkladení dalších otázek. Prosím vás, mluvte také zřetelně. Než předám slovo kandidátovi na komisaře, jenom několik poznámek předsedkyně. Pane Almunio, výbor Ekon si váží toho, co jste napsal ve svých odpovědích na otázkách, že chcete spolupracovat transparentně s výborem. Chtěli bychom zdůraznit, jak je eh, důležité to, abyste nám eh, posílal jako parlamentu eh, legislativní i nelegislativní návrhy, a to včas a ve formě návrhu, abychom měli dostatek času o těchto návrzích hovořit a rozhodovat. To se týká všeho, o co jsme již zažádali, ale jedná se zde také o další vaše návrhy, o kterých třeba nevíme, takže bychom byli rádi, abyste dobrovolně nám tyto návrhy posílal. Jak víte, během hospodářské krize tři komisaři, kteří byli zodpovědní za hospodářskou soutěž, finanční trhy a e, hospodářství, museli spolupracovat a my očekáváme, že tato spolupráce bude pokračovat. Výbor Ekon je odpovědný za všechny tyto oblasti politiky a my se e, těšíme na to, že spolupráce v těchto politikách bude pokračovat. Takže doufáme, že bude to trvat na tom, aby výbor Ekon byl zahrnut do této spolupráce mezi portfolii. Rovněž jste zmínil, že systém eh, Komise pro hospodářskou soutěž je eh, silný, pokud je o efektivitu a řádný postup. Tento systém je nicméně někdy příliš komplexní a v některých případech je těžké Eh, zaručit to, aby eh, záruky vstoupily eh, v platnost nebo v účinnost včas. Pro poslance je to problematická oblast ve chvíli, kdy máme využívat svých aktivit dohledu. A možná až na závěr budete mít závěrečnou řeč mohl byste reagovat na tyto body. Bez dalšího zdržování předávám slovo kandidátovi na komisaře. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy poslankyně, pánové poslanci, chci připomenout, že před pěti lety v říjnu 2004 jsem vystoupil před stejným výborem na podobné příležitosti, jako je tato. A tehdy jsem řekl, že jsem přesvědčeným Evropanem a řekl jsem, že jsem opravdu velmi rád, že mohu pokračovat eh, ve svém mandátu jako komisař, eh, komise, která zahájila svou práci v Dubnu několik měsíců předtím. A znovu jako kandidát na komisaře opakuji na 100% to, co jsem řekl tehdy tomto období téměř šesti let, kdy jsem byl členem komise, jsem dosáhl velkého uspokojení, protože jsem mohl přispět k nové fázi projektu evropské integrace který předznamenává vstup eh, Lisabonské smlouvy v platnost. Projekt Evropské integrace, který má za cíl mír a stabilitu kontinentu, upevnění solidního a pevného prostoru svobody a demokracie a posílení sociální tržní ekonomiky, která bude schopna uspokojit nejvyšší úrovně efektivity a rovnosti. Jako komisář v minulém volebním období jsem hájil čím dál jednotnější Evropu, která se bude více prosazovat v našich vztazích eh, s mezinárodními partnery v globalizovaném světě. A stejně tak se identifikuji s Evropou, která slouží přáním a zájmům půl miliardy svých občanů. Mnozí z nich jsou teď poznamenáni krizí, a to velmi závažně. V tomto období 2004 až do současnosti jsem se snažil držet se tohoto ideálu a také s tím, jaké zodpovědnosti nám smlouvy ukládají. Hodně se debatovalo o různých aspektech mého jednání s tímto výborem i s plénem parlamentu. Byl to velmi plodný a konstruktivní dialog z mého hlediska. Stejný postoj budu zaujímat i v následujícím období, protože jsem přesvědčen, že spolupráce mezi parlamentem a komisí je základní požadavek k tomu, aby Unie rozvinula veškeré své schopnosti a veškerý svůj potenciál. Kvůli krizi jsou miliony nezaměstnaných, mnoho z nich jsou mladí lidé a je to pro nás velká výzva. Ale hned musím dodat, že kvůli nebo díky existenci Evropské unie a díky pravomocem, které smlouvy dávají evropským institucím, je možné podstatným způsobem zlepšit schopnost jednotlivých členských států nabízet odpovědi na tyto výzvy a na tuto krizi. A proto potřebujeme koordinovanou strategii exitu z krize. To je silná páka, jak posílit růst, ale také jak přiblížit evropskou integraci občanům. Jak krize vyvolává předefinování světového vládnutí, tak zároveň se nabízí možnost posílit externí zahraniční dimenzi politik Evropské unie. A proto komisaři i poslanci tohoto parlamentu i rada, všichni máme v následujících letech před sebou velkou zodpovědnost. Já jsem si toho vědom a Beru na sebe tuto zodpovědnost s velkou energií a s velkým nadšením a také s optimismem, protože Evropská unie má adekvátní nástroje k tomu, aby mohla čelit těmto výzvám úspěšně. A to také díky komunitární metodě, metodě společenství, která se ukázala velmi efektivní a která bude díky nové smlouvě ještě posílena. Protože bude mít nové portfolio, tedy komisař pro hospodářskou soutěž, Neznamená to, že se odchýlím od eh, svých priorit. Chci, aby Evropa překonala krizi a vyšla z ní silnější, schopnější, aby mohla dosáhnout trvale udržitelného růstu aby mohla vytvářet více pracovních míst větší kvality. Proto politika hospodářské soutěže spolu s vnitřním trhem a spolu s eurem hrají velmi důležitou roli a musí ji hrát i do budoucnosti. Podle smlouvy politika hospodářské soutěži je důležitý nástroj k tomu, aby Evropa měla k dispozici nástroje, aby mohla konkurovat eh, na celosvětové úrovni. Ze zkušenosti víme, jaké podmínky proto musí být splněny. Podniky budou mít větší možnost uspět za našimi hranicemi, když budou schopny investovat, inovovat a vytvářet pracovní místa na vnitřním trhu. A to znamená, tady na vnitřním trhu, více soutěže a lepší fungování trhu, ale ještě důležitější z hlediska občanů, tedy i spotřebitelů. Větší hospodářská soutěž znamená také větší možnost volby zboží a služeb, lepší kvalitu, nižší ceny. A to bylo dokázáno při celé řadě příležitostí. Z tohoto hlediska vás chci ujistit, že jsem rozhodnut, že budu trvat na tom, aby normy hospodářské soutěže v Evropské unii byly plněny aby se respektovali a dodržovali veškerá práva, aby se dodržovalo i to, čemu anglosaxové říkají due process, a to ve prospěch občanů a ekonomiky. Politika a hospodářské soutěže bude spravedlivá, když bude pevná a nestraná a když nebude ustupovat žádným tlakům, které budou založeny na soukromých zájmech a nebude ustupovat žádným nátlakům, ať už se bude jednat o nátlaky mocných či mocnějších. Proto mně připadá velmi důležité bojovat proti kartelům, protože právě kartelové dohody jsou nejhorším způsobem porušování pravidel hospodářské soutěže. Nesmíme dopustit, aby silné firmy zneužívali svého dominantního postavení na trhu. Musíme také kontrolovat koncentraci, protože to je ten nejadekvátnější způsob, jak zabránit vytvoření těchto dominantních pozic. Současné nástroje fungují dobře a umožňují evropským firmám dosáhnout rozumných rozměrů, aniž by to poškodilo vnitřní trh. Současný právní rámec vytváří jistotu, jasnost a předvídavost. A toto všechno jsou nutné prvky k tomu, abychom mohli účinně bojovat proti eh, kartelovým a jiným dohodám, které poškozují hospodářskou soutěž. Ale je jasné, že i toto je možno zlepšit. Musíme přizpůsobit eh, sankční režim vertikálních dohod eh, mezi distributory a výrobci, abychom to přizpůsobili novým formám obchodu, především elektronického obchodování. Také v následujících měsících se musíme podívat na takové sektory, jako je pojišťovnictví a automobilový průmysl. Chceme je přiblížit všeobecnému režimu nebo obecnému režimu, i když samozřejmě musíme se přidržet těch specifických pravidel pro tyto sektory tam, kde je to nutné. A samozřejmě se podíváme i na horizontální dohody a s tím související výjimky. Velmi dobře víte, že se uvažovalo ze strany parlamentu i komise, o tom, jakým způsobem posílit právo občanů a firem na očkodnění, když jsou poškozeny nebo tedy porušeny pravidla hospodářské soutěže. V žádném případě nesmíme dopustit, aby to vedlo k excesům, které se dějí někde jinde na světě. Samozřejmě se zavazuji, že vezmu v úvahu veškeré návrhy tohoto parlamentu, než předložím konkrétní návrhy a zavazuji se k tomu, že parlament se bude v rámci spolurozhodování podílet na celém tomto procesu. Pokud jde o kontrolu státní podpory, samozřejmě nejurgentnější je zvládnout finanční krizi a její následky. Členské státy na sebe vzali obrovské finanční závazky ve prospěch eh, bankovního sektoru. Komise přijala dočasný rámec, který umožní dočasně takovýmto způsobem podpořit trh, aniž by docházelo k porušení nebo pokřivení hospodářské soutěže. Je třeba přispět k restrukturalizaci bank, aby ty ve střednědobém a dlouhodobém hledisku byly schopny znovu plnit svůj úkol, to znamená poskytovat financování bez státní podpory. Musíme připravit strategii odebírání těchto státních podpor, i když tato strategie musí být uplatňována postupně s ohledem na ekonomické podmínky a s ohledem na to, že je zde ještě pořád riziko pro finanční stabilitu. Nad rámec tohoto postupného stahování pomoci, tento dočasný rámec eh, státní podpory má umožnit firmám eh, nebo usnadnit firmám eh, přístup k úvěrům. Komise musí rozhodnout, kdybychom se měli vrátit k situaci před krizí. A už teď předesílám, že pokud se nezmění očekávání ohledně vývoje ekonomiky, tak ten adekvátní okamžik nastane na konci tohoto roku. Tato politika, kromě toho, že tedy přispívá k překonání této krize, může být nahlížena také z toho hlediska, jak bychom měli zefektivnit proces kontroly státní podpory. Byla přijata celá řada direktiv, které se týkají kontroly a jiných cílů, například to životní prostředí a tak dále. Teď je třeba podívat se na to, jakým způsobem tyto nástroje fungují a jakým způsobem by mohly být zlepšeny. Politika hospodářské soutěže samozřejmě bude zaujímat důležité místo v následující strategii Evropa 2020, která nahradí Lisabonskou strategii a cílem bude definování nástrojů, pro znalostní ekonomiku, ekonomiku založenou na sociální spravedlnosti. Přechod od současné krizové situace k trvale udržitelné a dynamické ekonomice samozřejmě musí být založena i na politice hospodářské soutěže, která by měla také přispět k tomu, že budou kvalitní veřejné služby, které budou přístupné všem Služby, které jsou důležité pro blahobyt občanů a kvalitu jejich života, protože přispívají k územní a sociální soudržnosti. Články 14 a 106 smlouvy a protokol 26 eh, nabízejí. Konec? Pak vám řeknu zbytek té řeči. Uh, Mnohokrát děkujeme. Musíme být ale přísní, pokud jde o náš čas. A doufám, že nám ale řeknete zbytek řeči. Někdy v budoucnu. Nyní poslanci výboru EKON za jednotlivé politické skupiny EPP pan Gazes. Pane kandidáte na komisaře, především bych vám rád eh, popřál, ne tedy přivítal eh, v tomto výboru, protože, jak jste říkal, pět let jste byl naším častým hostem, ale chci vás tedy přivítat před tímto nově složeným výborem. My od vás očekáváme jasné a angažované odpovědi na různé otázky, které budeme řešit. Eh, Vy byste měl být zodpovědný za hospodářskou soutěž, to je opravdu důležitý prvek, není to tedy cíl sám o sobě, ale je to prostředek z ekonomického hlediska posílení hospodářské soutěže a politika hospodářské soutěže vede, nebo má vést k posílení konkurenceschopnosti a růstu evropských eh, firm. Takže bychom měli zabránit navyšování finančního zatížení a různých břemen, které by eh, zatěžovaly občany nebo firmy. A mám zde dva, dvě specifické otázky, o nich se debatuje debatuje. To znamená otázka kolektivního odvolání a otázka, nebo kolektivní žaloby a, a potom a, konvence 1 2003, která by měla být změněna. Mě by zajímalo, zda přijmete ustanovení, která by zohlednila zvláštní situaci malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji, pane Gozesi, a děkuji vám za vaše otázky. Já s vámi souhlasím v tom, že politika hospodářské soutěže není cílem sama o sobě, ale je to nezbytný nástroj k tomu, abychom splnili své cíle. Pokud jde o vaše otázky, tak eh, kolektivní žaloba. Já si myslím, že to je skutečný problém, kterému musíme čelit. Musíme najít způsob, jak odškodnit oběti špatného fungování pravidel hospodářské soutěže. To není jediný případ. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, můžeme najít i jiné nástroje kolektivní akce, jak odškodnit spotřebitele. Ale důležité je, důležité jsou dvě věci. Za prvé, podívat se na to, jakým způsobem bylo možné lépe koordinovat různé procedury pro kolektivní žalobu v oblasti hospodářské soutěže a kolektivní žaloby v ostatních oblastech, aby nedokázalo k nějakým procesním záměnám. A druhá věc je, zabránit takovým zneužíváním, k nímž dochází v některých jiných zemích. Říká se tomu class action. Tomu musíme zabránit za každou cenu. A to vyžaduje úvahu, kterou už tedy vedl jak parlament a komise, ale myslím, že bychom měli eh, v tomto směru uvažovat i nadále. A musím vám říci, že počítám s velmi aktivní účastí parlamentu, jak už jsem říkal. Já jsem velmi rád, že o takovéto diskuzi nebo o takovéto otázce můžeme diskutovat v procesu spolurozhodování. A byla zde druhá otázka sankce. Otázka sankcí a pokud. Pokud To je odstrašující prvek, odstrašující nástroj pro ty, kteří chtějí poškozovat eh, hospodářskou soutěž. Je to takový odstrašující nástroj, který bychom měli zachovat, ale na určité adekvátní úrovni. Pokud budou ty pokuty příliš nízké, tak eh, firmy eh, budou nebo nebudou motivovány a budou i nadále jednat tak, aby porušovali hospodářskou soutěž. Podle analýz, které byly vedeny v roce 2006 ze strany komise, je současná výše pokud obecně adekvátní, aby tedy měly tyto pokuty ten odstrašující efekt. Paní předsedkyně, já opakuji tu též otázku, aby měl pan komisař eh, čas na odpověď. Víte, my se dělíme na severany a jižany. Já jsem jižan a jižané jsou takový upovídanější a já proto pana komisaře chápu. Děkuji vám, pane Gozes. Já jsem tedy říkal, že ty pokuty podle mé analýzy splňují svůj cíl, jsou dostatečně vysoké, aby tedy měli ten odstrašující efekt. Je pravda, že jsou zde kritici, kteří říkají, že pro malé a střední podniky nebo pro podniky, které mají pouze jeden produkt ve svém obratu, tak ten dopad eh, pokud je mnohem větší než eh, na firmy, které jsou součástí velkých eh, koncernů anebo které mají diversifikovanou produkci. Měli bychom tuto otázku analyzovat i nadále, ale chci vám říci, že po té, co byly v roce 2006 přijaty guidelines, tak bylo rozhodnuto o více než 50 pokutách a pouze tři, nebo tři případy dosáhly té výše 10%, která je stanovena jako maximální 10% obratu. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nyní za socialisty a demokraty pan Sanchez eh, Prezido. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci přivítat kandidáta na komisaře, popřát mu všechno nejlepší do nového roku a do nového desetiletí. Je jasné, že pan komisař nepotřebuje vizitku, nemusí se tady představovat, protože v uplynulých pěti letech ukázal, že je schopný, že je schopen vést dialog a spolupracovat s naším výborem. A teď na sebe bere novou zodpovědnost jako komisař pro hospodářskou soutěž a místo předseda. V časech krize a navíc v okamžiku, kdy hospodářská soutěž se uplatňuje v globalizovaném rámci. V stále globalizovanějším rámci. Já souhlasím s tím, co říkal prezident Delors, že máme tři velké priority. Konkurence mezi podniky, mezi státy a solidaritou mezi občany. A proto hospodářská soutěž musí být ne regulatorní, ale musí být taková, aby byla ve prospěch občanů. A proto jsem velmi rád, že se k tomu stavíte evropsky. Pokud jde o ten další pilíř eh, těch eh, soukromých žalob, eh, tak já bych zde položil jednu otázku. Vy jste říkal, že jste pro kolegislativu. Hovořil jste také o horizontálním přístupu. Jak zaruží, zaručíte ten horizontální přístup k této politice s ostatními kolegy z komise? Děkuji, děkuji vám za vaše úvodní přání. Znovu zde opakuji před celým výborem, že jsem otevřen dialogu a spolupráci a výměně názorů s tímto výborem. Na tom se nic nezmění a pokud se může na tomto ještě něco zlepšit, tak se to v následujících letech zlepší. Souhlasím také s tou definicí Žaka Delorse o úrovni nebo úloze hospodářské soutěže a o úloze solidarity. Pokud jde o kolektivní žaloby a očkodňování za kolektivní škody. Já jsem předtím říkala v odpovědi panu Gozesovi, že jsou zde očkodnění za následky činu těch firm, které nedodrží pravidla hospodářské soutěže, ale jsou zde i jiné případy, například očkodnění spotřebitelů, kteří byli obětí toxických produktů. Musíme koordinovat kolektivní žaloby v různých oblastech. Musíme koordinovat ty národní postupy, protože procesní právo je národní a musíme také zavést, a to je věc, o které jsem nemluvil, musíme zavést mechanismy, které povedou k nesoudnímu řešení tohoto typu žalob a žádostí o odškodnění, aby to nevedlo k velkému nárůstu soudních sporů a abychom zabránili těm class actions, které známe z jiných zemí. 30 30 sekund máte, pokud máte nějakou doplňující otázku. Nikoli. Takže se dostáváme ke stup, skupině ALDE, pan Kulárd. Paní Kulárd. Děkuji, pane komisaři, pane kandidáte na komisaře. A současné komisaři. Jste tady tedy dobře znám, máte jedno z nejdůležitějších portfolií v komisi, máte široké pravomoci, které umožnily vašim předchůdcům bojovat proti kartelům, ve prospěch malých a středních podniků, hájit práva spotřebitelů, kontrolovat fúze i velkých zahraničních skupin, takže je to velký úspěch politiko-hospodářské soutěže. Nicméně v některých členských státech je v srdci napadání Evropské unie jako takové. Jsou zde určité excesy liberalizace. Vy jste hovořil o občanech, kteří jsou také spotřebiteli, ale nejsou jen spotřebiteli. A na to bychom se měli zaměřit. Co chcete udělat, aby se to všechno vyvážilo? Protože pro naši skupinu ALDA je to velmi důležité. Co chcete udělat, aby se Evropané smířili s politikou hospodářské soutěže? Děkuji, paní Gulard. Nejsem si jist, že evropský občan se konfrontuje s politikou hospodářské soutěže, že se staví proti ní. Já si myslím, že se staví proti podnikům, které zneužívají svého dominantního postavení na trhu, že se staví proti kartelům. Nebo někteří občané se velmi negativně dívají na některé státní podpory, které pokřivují konkurenci. Nechtějí privilegia pro ty, kteří dostávají tyto podpory. Nechtějí, aby některé podniky mohly zneužít svého dominantního postavení na trhu a nechtějí, aby docházelo k velké koncentraci podniků i když to může být určitý trumf z globálního hlediska, co bychom měli udělat? udělat? Na jedné straně uplatňovat eh, smlouvy a normy, které z nich vyplývají. Například římská smlouva a potom všechny ostatní smlouvy, vytvořili rámec, který je světovým příkladem, světovým vzorem pro politiku hospodářské soutěže. Musíme tento rámec dodržovat a musíme ji také vysvětlovat. Musíme vysvětlovat občanům, jaké výhody plynou z dobrého fungování trhu, tam, kde trh musí fungovat, jaké jsou výhody, které vyplývají z regulace umožňující existenci veřejných služeb, eh, které mohou být poskytovány občanům pouze regulovanou formou, protože jinak nejsou poskytovány, poskytovány v odpovídající kvalitě. Musíme jim vysvětlit, jaké jsou výhody toho, že pomáháme určitým aktivitám, ve veřejném zájmu a nejen v zájmu těch, kteří dostávají veřejné peníze. Já si myslím, že vysvětlování politiky hospodářské soutěže je důležitý bod. Není to napsáno v žádném článku smlouvy, ale vyplývá to z politické vize politiky hospodářské soutěže. Pane komisaři, možná máte štěstí, že jste ze země, která hlasovala ano pro ústavu a já jsem ze země, kde se hlasovalo ne. Přijďte k nám a já vás ujišťuji o tom, že je zde celá řada věcí, které je třeba udělat, aby občané neměli pocit, že Evropa je špatnou investicí do budoucna. Já vás musím upozornit na to, že musíte přijet do terénu, aby se všichni podívali na to a prosadili, že veřejné peníze slouží k tomu, aby se investovalo do budoucna, protože na začátku vaší odpovědi jste řekl něco, co se velmi vzdaluje makroekonomickým údajům. Já souhlasím s tím, že nemůžeme vysvětlovat výhody adekvátní politiky hospodářské soutěže pouze tak, že budeme číst články smlouvy a proto jsem přinesl tu druhou odpověď své nebo druhou část své odpovědi, hovořil jsem o komunikaci, o argumentaci, o vysvětlování. Ve vaší zemi i v celé řadě ostatních jsem eh, vyvíjel velké úsilí, abych vysvětlil, proč potřebujeme rozpočtovou politiku založenou na určité kázně. Já jsem přesvědčen, že celá řada lidí poslouchá tyto argumenty. Poslední uh, průzkum veřejného mínění ve francouzském trhu uváděl, že většina francouzských občanů má starosti kvůli výši veřejného dluhu. Já jsem si jist, že pokud eh, uděláme průzkum veřejného mínění nebo pokud vedeme dialog s občany a vysvětlíme jim, jaké jsou výhody dobrého fungování trhu a boje, boje proti kartelům, proti zneužívání dominantního postavení, proti pokřivování hospodářské soutěže, pokud jim to všechno vysvětlíme, tak oni to nepopřou, oni vás podpoří, ale musíme jim také říci, že musíme zároveň zachovat veřejné služby a musíme dodržet rámec, který umožní eh, tržní ekonomice, aby vůbec fungovala. Mnohokrát děkuji. Omlouvám se, že jsem vás přerušila. Dále za zelené pan Lambert. Monsieur le commissaire, bienvenue aussi au nom des Verts. Nous avons... Děkuji, vítám vás taky za zelené. Až dosud jsme mohli posoudit velmi kvalitní dialog, který vedete s parlamentem a jsem velmi rád, že jste řekl, že chcete pokračovat i ve své nové funkci v tomto kvalitním dialogu s námi. Chci upozornit na jedno obtížné téma, které zatím ještě nebylo předmětem pozornosti eh, ředitelství pro hospodářskou soutěž a bude se jednat o daňovou soutěž. Vy mě řeknete, že se vás to vůbec netýká, ale je to forma hospodářské soutěže, která může být nelojální a především může vést k pokřivení trhu. Jakmile členský stát zavede daňové opatření ve své legislativě, která se blíží daňovým rájům a tím přitáhne uh, firmy na své území a tím pádem zbaví své nebo připraví své sousedy o daňové příjmy, tak to přispívá k pokřivení trhu. Jak se díváte na tuto debatu a jaké iniciativy chcete v tomto rámci vyvinout? Děkuji, pane Lamberte. Mé stanovisko a stanovisko současné i budoucí komise je to, že chceme bojovat proti daňovým rájům. A já si myslím, že v uplynulých v uplynulém období, v uplynulých dvou letech eh, od eh, prvního samitu G20 byla vedena velmi jasná iniciativa ze strany Evropské komise a velmi se posílila ta spolupráce v boji proti těmto daňovým rájům. Byla podepsána celá řada dohod na výměnu daňových informací po těch prvních závěrech eh, G20. Není to jednoduché, ale musíme pokračovat v tomto směru. Jak to vypadá v našich legislativních rámcích z hlediska daní, z hlediska hospodářské soutěže, v rámci všech eh, členských států nemůžeme dělat konkurenci prostřednictvím eh, zvýhodňování, selektivního zvýhodňování daní. Ale mezi jedním státem a druhým státem smlouvy a judikatura říkají, že je zde svrchovanost, každý stát se může sám rozhodnout o výši svých daňových staveb, sazeb. Samozřejmě musí dodržovat existující směrnice a tak dále. Možná vy, možná já, já vám říkám, že já bych měl rád nějaký jiný rámec pro spolupráci v oblasti daní, ale jako komisař pro hospodářskou soutěž, jak víte, musíme dodržovat smlouvu. Euh, to je jasná a srozumitelná odpověď, nicméně si myslím, že pro evropské občany bude důležité, jak říkal Silvil, pokud Evropská unie chce se ukázat jako skutečně, že je nástrojem ve službách občanů, tak by se měla na tuto judikaturu znovu podívat, protože jinak si bude občan myslet, že se znovu ochuzují veřejné služby ve prospěch firem. Veřejné služby, které by mu měly být podle práva poskytnuty. Měli bychom se podívat na to, co říká judikatura. Ani vy, ani já nemůžeme psát rozhodnutí soudu. Ale myslím si, že z reakcí celé řady členských států Evropské unie na tuto krizi vyplývá jasné stanovisko, k těmto daním. A je to jiné stanovisko, které jsme mohli pozorovat, než které jsme mohli pozorovat v 80. letech. A já myslím, že změna je patrná a budeme o tom do budoucna diskutovat. Uh, Mnohokrát děkuji. Nyní za skupinu ECR paní Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych uh, vás chtěla, pane kandidáte na komisaře, uh, přivítat jménem ECR. Já bych se chtěla podívat, eh, zeptat na státní pomoc, především pokud jde o některé z společnosti. Některé společnosti potřebovaly finanční injekce, především se jednalo o finanční společnosti. A generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se nyní eh, rozhodlo zasáhnout, pokud jde o stanování, stahování eh, této pomoci. Eh, jak chcete postupovat a jak chcete zajistit, že v členských státech občané budou tyto kroky vnímat jako spravedlivé a správně? Bylo by dobré, aby zde existovala odpovídající konzistentnost a jak chcete zaručit, že to bude odpovídajícím způsobem fungovat. A jakým způsobem také chcete mít v budoucnosti modely práce společností, kterých se tato opatření týkala? A děkuji za otázku. Jak víte, komise přijala čtyři pokyny nebo čtyři dokumenty či sdělení, které se týkaly toho, jak se vyrovnat se státní pomocí ve finančním sektoru během krize. Jedno, jedny pokyny se týkaly eh, bankovního sektoru, eh, další eh, rekapitalizace, další aktiv a další se týkal, myslím, záruk. Všechny tyto body byly tedy prodiskutovány nejenom uvnitř komise, ale také v parlamentu. A já si jsem jistý, že si jste vědomi toho, že diskuze během minulého funkčního období s Ekofinem byla velice hluboká. Během krize jsme museli přijmout dva typy opatření. Za prvé jsme se museli podívat na plány, které přijaly členské státy na podporu finančního sektoru nebo bankovních systémů. Snažili jsme se využít těchto horizontálních pokynů, abychom přistupovali k různé státní pomoci v různých členských státech stejným způsobem. A dále jsme se zabývali jednotlivými případy. Jednak bank, které byly které získaly podporu a také jsme se zabývali bankami, které z různých důvodů eh, dostaly tedy v jednotlivých eh, člá, eh, členských státech přímo podporu od státu. Nyní se zabýváme následnými opatřeními. Procházíme to případ po případu. A samozřejmě stále zde existuje ještě riziko pro finanční stabilitu analyzujeme plány restrukturalizace jednotlivých bank v členských státech. Myslím si, že v této oblasti odvádíme dobrou práci a budeme v tom také pokračovat, protože v následujících měsících bude nutné přijmout další opatření. Zároveň a uvnitř komise v rámci ECOFINu také s parlamentem hovoříme o tom, kdy by měl být tento rámec zrušen. Omlouvám se za přerušení a Kate, máte k tomu ještě něco? Ano. Vím, že v předchozí roli samozřejmě jste věděl, jak fungují a které finanční instituce v kterých zemích a které budou představovat problémy. Pokud jde o hospodářskou soutěž, můžete nám říci, na co se bude soustředit vaše další aktivita? A pokud jde o moje práci, jak v minulém funkčním období, tak v tomto, chci se vyhýbat eh, dalšímu eh, nebezpečí. To znamená, že eh, nechci podporovat špatné chování podniků, aby museli dostávat státní pomoc. Dále se chci soustředit na restrukturalizaci, na zachovávání stejných podmínek pro všechny. Chci zaručit, aby obchodní modely a strategie těchto institucí byly života schopné, aby tyto instituce mohly poskytovat úvěru, úvěry reálné ekonomice. A zároveň nechci, abychom nejhorším způsobem nakládali s těmi nejlepšími firmami, protože tyto nejlepší společnosti mají plné právo říci komisi, nedovolte, aby ti, kteří se chovali špatně, byli nyní v lepší situaci než jsme my. Můžeme dělat to nejlepší, co můžeme. Budeme v tom pokračovat, je to ale samozřejmě velice problematická otázka. Například eh, během poslední diskuze v ECOFINu Moje předchůdkyně Nelly Kresová eh, říkala, eh, prosím vás, buďme obezřetní, protože zde existuje riziko pro finanční stabilitu. Eh, takže musíme být obezřetní, ale zvládneme to. Nyní za GUE pan Klute. <clears throat> Ja, danke schön. No, děkuji, paní předsedkyně. Pane Almunio, mám otázky na téma bank, protože pocházím členské země Evropské unie, kde soukromé banky představují značné odvětví. Jsou to spořitelny a zemské banky. A e, Evropská e, komise v posledních letech na ně útočila, protože to označovala, že se jedná o porušování hospodářské soutěže. Já se domnívám, že zejména spořitelny během Eh, krize byly velice odolné a že máme tedy opravdu životaschopný bankovní systém. Chtěl bych se zeptat, eh, co si myslíte o tomto systému veřejných bank, jakožto kandidát eh, na komisaře pro veřejnou soutěž? Já také pocházím ze země, kde je hodně spořitele na mají eh, více než polovinu trhu, pokud jde o vklady. A je zde i velmi důležitý sektor, který eh, představují družstevní banky, družstevní záložny. Já jsem vždycky říkal, že banky nejsou špatné nebo dobré podle toho, jakou mají formu, ale podle toho, jakým způsobem dodržují pravidla, jakým způsobem zaručují solventnost, půjčují peníze, za jakých podmínek půjčují peníze, jakým způsobem spravují své finance a jakým způsobem se vyhýbají rizikům, protože tato rizika potom musíme zaplatit všichni my ze své kapsy. A toto bude i nadále základ eh, mé práce, když budu zodpovědný za hospodářskou soutěž. Mm, ja, eh, nur meine Rückfrage eh, Rád bych položil doplňující otázku. Síla těchto bank byla skutečnost, že to byly veřejné banky, které měly za sebou daňové poplatníky. Máte na mysli takovou politiku, která by byla ve prospěch eh, malých a středních podniků. V posledních letech eh, mnohé velké banky neotvíraly účty pro malé podniky, takže právě ta struktura, kterou jste kritizoval, byla jejich jedinou záchranou, na kterou byli odkázáni. Já tedy interpretuji vaši odpověď takto, můžete říct, jestli je to správné nebo ne, ale že tak, jak u nás existují veřejné banky, že na ně budete nadále útočit? lo que eh, forma parte de mis responsabilidades. Součástí mé zodpovědnosti je zachovat normy hospodářské soutěže, eh, především eh, státní podpory, stejně jako můj kolega Michel Barnier musí dohlížet na finanční regulaci a na eh, dozorové orgány na úrovni jednotlivých států. Ty budou také dohlížet na plnění těchto norem. A samozřejmě je důležité, aby všichni ve finančním eh, sektoru plnili své povinnosti. V průběhu krize některé finanční ústavy, které nemají podobu banky, ale naopak podobu spořitelny nebo družstevní záložny, fungovaly velmi dobře. A naopak eh, Došlo k tomu, že třeba některé banky fungovaly špatně nebo špatně, nakládaly s investicemi. A bylo to úplně jedno, zda se jednalo o investiční banky, které byly velmi známy na globální úrovni, nebo třeba o pojišťovny ve Spojených státech, které eh, sponzorují velmi slavné fotbalové kluby nebo družstevní záložny a tak dále. Nikdy nemůže říct, nikdo nemůže říci, já jsem se nestal obětí krize, protože mám takovou či makovou eh, právní formu. Eh, thank you. Děkuji. Nyní za EFD pan Bloom. Já se omlouvám, že a budu hovořit z hlediska Velké Británie. Myslím si, že jste eh, došlo k určitému problému s identitou. Já bych to chtěla trochu eh, vyjasnit. Jste členem marxistického, marxistického křídla socialistické strany eh, v, ve Španělsku. V, v letech 86 a 91 byl jste Eh, zasahoval jste eh, v pobalských zemích a byl jste členem také komunistické strany? Španěl. Já jsem byl členem španělské vlády, socialistické vlády od roku 1974. A tato vláda, pokud budete hovořit s kancléřem Kolem, bude v historiích nebo v učebnicích historie je vždycky označována jako ta vláda, která už od začátku podporovala sjednocení Německa a celý proces demokratizace ve střední a východní Evropě. Celá řada těchto zemí je ne členem Evropské unie. My jsme podporovali rozšíření Evropské unie. Já i má strana vždy a bez jakýchkoliv výhrad a stejně tak podporujeme i následující rozšíření. Pokud jde o možné koalice nebo dohody mezi politickými stranami, mezi našimi hlavními hodnotami svobodných Evropanů a demokratických Evropanů je to, že všechny strany, které vyjadřují legitimním způsobem svá přání a svá přesvědčení, tak jsou oprávněné, ať se vám to líbí nebo ne. Uh, no. Doplňující otázka? Ne, eh, odpověď byla vyčerpávající. Děkuji. Děkuji. Nyní za nezařazené pan Martin. Hans-Peter Martin? Já. Ja. Ähm, ano, velice vám děkuji pane komisaři, patříte jistě k profesionálům. Při e, vašem jmenování si nemusíme dělat žádné starosti, pokud by Evropský parlament měl možnost hodnotit komisaře jednotlivě a ne e, kolektivně. Různí kolegové, například kolega Karas na to již upozornil, říkají, že nyní sice máme Lisabonskou smlouvu, ale jsou tu nejrůznější ten tendence ze strany rady, které z části také podporuje komise, eh, bychom cestou postupu eh, zamě zamezili eh, plné účasti parlamentu na tom rozhodování. Také vidíte toto nebezpečí a pokud ano, co hodláte udělat proti tomu, tedy zabránit tomu, aby parlament zůstal stranou? Desde luego, ni personalmente. Samozřejmě ani osobně, ani jako člen současné či budoucí komise jsem eh, nebyl svědkem eh, žádného odporu nebo nějakých operací či taktik, eh, aby se omezila působnost spolurozhodování. A já jsem velmi rád, že Lisabonská smlouva ještě rozšíří spolurozhodování a tím pádem posílí roli Evropského parlamentu v rámci jediné legislativní iniciativy, která zde byla zmíněna, protože v této oblasti zde není mnoho legislativních iniciativ, ale ta jediná se právě týkala očkodňování v rámci tedy kolektivních žalob. Já si myslím, že to je věc, která by měla být rozhodně řešena v rámci spolurozhodování s tím, že samozřejmě záleží na tom, jaké právní základy budou uh, vyřešeny nebo nalezeny pro to, aby se to řešilo, protože pokud bude rozhodnuto o nějakém jiném právním základu, tak to nebude spadat pod spolurozhodování, jak si myslí někteří mý kolegové. Máte doplňující otázku? A vzhledem k tomu, co jste právě řekl, podpořil byste například, aby poslanci eh, také v radě nebo v pracovních skupinách měli právo vystoupit, že by tedy bylo uh, Eh, samozřejmé, že by mohli být eh, také zástupci rady přítomní tady? Pokud se mě ptáte na vztahy mezi parlamentem a komisí, tak vám řeknu, že budeme aktualizovat svou rámcovou dohodu mezi komisí a parlamentem a tam eh, doufám, že zlepšíme způsob řízení našich vztahů. Myslím si, že v předcházejícím období z institucionálního hlediska byly naše vztahy velmi dobré. Pokud jde o vztahy mezi parlamentem a radou, tak eh, tam se odkáže na naše kolegy z, radou, z rady, protože já nejsem schopen zasáhnout do tak důležitého vztahu, jako je vztah mezi parlamentem a radou. Okay, thank you very much. Um... Mnohokrát děkuji. Nyní z výboru pro dopravu. A doprava se dostala do tohoto portfolia, takže nejdříve pan Marinesku, prosím. Kde ho máme? Roman. Eh, domnule comisar, eh, începând cu 1 ianuarie 2010, s-a liberat... Od 1 ledna 2010 byla liberalizována mezinárodní doprava. A máme zde ale stále společnosti, jak pro osobní dopravu, tak pro nákladní dopravu, které jsou podporovány státy nebo nějakým způsobem patří státu. Doprava je velice důležitou službou pro občany Evropské unie. Jak vnímáte budoucnost dopravy e, z hlediska hospodářské soutěže a státní pomoci. Děkuji. Jak víte, jak pravděpodobně víte vy všichni, v novém rozdělení pravomocí mezi jednotlivými komisaři, o níž rozhodl předseda Barroso, součástí je také řízení státních podpor, které zatím byly v kompetenci DG Tren mému ředitelství. V tomto rámci najdeme celou řadu případů, které vedou k analýze, jak regulovat eh, státní podpory ve veřejných službách nebo tedy ve službách veřejného zájmu. Já si myslím, že to je velmi důležité. Jsou zde jasná kritéria stanovená judikaturou, ale je zde nová smlouva, která ve svém článku 14, ve specifickém článku, který je věnován veřejné dopravě a také v článku 106, Hovoří o této otázce, jsou zde tedy nové eh, body, které vytvářejí právní základ, musíme je analyzovat v kontaktu s parlamentem a samozřejmě uvnitř komise. Způsob, eh, jak se to bude zavádět do praxe? Jak budou zaváděny do praxe Barosovy politické směry? Eh, označované jako quality framework. Není to jednoduchá otázka. V otázce dopravy především se zbíhá celá řada prvků, kde se musíme rozhodnout, a nejsou to jednoduchá rozhodnutí, zda se jedná o veřejnou službu nebo o hospodářskou službu, která spadá pod hospodářskou soutěž, ale myslím si, že jsme to udělali i u jiných eh, odvětví, která byla liberalizována dříve než eh, osobní doprava po železnici, o které jste se zmínil vy. Eh, vy jste zmínil veřejnou dopravu. A to je samozřejmě velice důležitá služba pro občany. Samozřejmě je nutné na trhu zajistit volnou hospodářskou soutěž. Stále zde ale existují monopoly, například v oblasti Paříže. Existuje monopol, který má svůj, svoji pozici zaručenou podle ústavy e, nebo podle legislativy. Myslíte si, že takovéto monopoly by měly být možné, nebo bychom měli aplikovat princip reciprocity? A to znamená, že takovéto monopoly by neměly mít možnost získávat e, zakázky, veřejné zakázky v jiných oblastech EU. Jak víte, pokud jde o definování, o vymezení pole, eh, který pokrývají ekonomické služby veřejného zájmu, tak tam eh, jednotlivé státy hrají velkou roli, takže, roli, takže musíme se vyjadřovat velmi opatrně případ od případu a ne a priori vytvářet obecné kategorie, než se dobře zamyslíme nad tím, kde tyto kategorie opravdu můžeme vymezit a kde se tedy podívat na ty jednotlivé podrobnosti. Já bych eh, rád neodpovídal konkrétně. Rád si tedy vezmu v úvahu to, že jste projevil zájem o tuto záležitost. Podívám se na to a určitě někdy v budoucnu budeme mít příležitost hovořit o tom podrobně, ale nechci nic předjímat, protože si myslím, že by nebylo dobré, aby komisař pro veřejnou nebo tedy hospodářskou soutěž eh, zde improvizoval nějaké názory, aniž by znal všechny eh, prvky, všechny detaily a také právní analýzy, které poskytne právní služba. Ale v budoucnosti se na to určitě podíváme. Thank you very much. Uh, and now on, now on behalf of... Nyní jménem ECR. Paní Van Dalen. Pan Van Dalen. Děkuji námese transportkomisí. Děkuji. Budu hovořit jménem dopravního výboru, kde jsem místo předsedou. Mám jednu otázku na pana komisaře a ta se týká státních podpor. Je to otázka podpory státních dopravních podniků, což eh, zkresluje hospodářskou soutěž. Jak chcete táhnout se jeden pro vás, abychom to mohli řešit v sektoru dopravy? Zcela konkrétně se to týká státní podpory poskytované přístavům. Bylo řečeno, že ta má skončit. To bylo oznámeno již na rok 2009, který uplynul. Chtěl bych vědět, jaké budete mít tedy nové návrhy ohledně státní podpory přístavů. No ano. Já neříkám, že je zcela jednoduché přenést tuto zodpovědnost eh, sledování nebo tedy kontroly státních podpor v oblasti dopravy z jednoho generálního ředitelství na druhé. Ale oddělení, které se zabývalo zprávou státních podpor na generálním ředitelství pro dopravu bude přesunuto na naše generální ředitelství. Nicméně koordinace a spolupráce mezi komisařem pro hospodářskou soutěž a komisařem pro dopravu bude co nejintenzivnější. Stejně jako mezi komisařem pro hospodářskou soutěž a komisařem, který je zodpovědný za jakýkoliv sektor, jeho státní podpora je už nyní sledována a zpravována generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž. Ty pokyny pro přístavy, o kterých jste hovořil, už byla zahájena práce, která probíhá. V této práci se bude pokračovat i nadále a v následujících měsících by měla být dokončena. Teď tedy pod zodpovědností nebo pod vedením komisaře pro hospodářskou soutěž, ale v úzké spolupráci s komisařem pro dopravu. Mám tedy ještě jednu doplňující otázku. Můžete říci zcela konkrétně, jestli a kdy budou takovéto návrhy. Bude to ještě na jaře nebo v létě? Týká se to tedy té státní pomoci pro přístavy. Také se to e, týká e, toho, že poslanci nesouhlasí s těmi podmínkami. Je to otázka e, energetických podniků a zdaňování určitých pohonných látek. Chtěl bych se zeptat, zda bude určitá harmonizace v tomto ohledu. Děkuji. No, no le puedo dar una fecha Nemohu vám poskytnout konkrétní datum, kdy budou přijaty tyto pokyny, protože se jedná o otázku, která v současné době podléhá právě tomuto přesunu, přesunu z jednoho generálního ředitelství na druhé. To samozřejmě souvisí s tím, kdy začne fungovat nová komise a to závisí nejen na nás, ale i na vás ten příklad, který vy tady citujete, to není otázka hospodářské soutěže. My jsme předtím hovořili o daňových otázkách. A pokud tyto daňové eh, předpisy nediskriminují některé podniky nebo sektory, které by si zasloužily stejné zacházení, a myslím si, že to není ten případ, eh, tak to nespadá pod hospodářskou soutěž. Je to otázka dopravy, otázka daní, daňové politiky. A daňová politika, připomínám, je velmi obtížná. Je to velmi důležité, ale je velmi obtížné rozhodnout na evropské úrovni o daňové politice, protože dodnes podléhá Eh, jednomyslnosti. a připomínám právě tu otázku DPH z pohoných hmot leteckého benzínu a připomínáme si, jak ta debata probíhala. Very much. Eh. Mnohokrát děkuji. Děkuji výboru pro dopravu za to, že dodrželi řečnickou dobu. Nyní zpět k členům EKON, místo předseda pan Garcia Margalu. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane kandidáte na komisaře. Jak jste vysvětlil ve svých úvodních slovech, v průběhu této krize členské státy musely přijmout celé řady, celou řadu různých opatření, aby pomohly svým finančním ústavům, kterým hrozil krach, bankrot. A teď eh, bychom měli z krize vybřednout. V roce 2010 eh, by se měla vlít nová krev dožil. A jak dohlídnete na to, aby ty ústavy, které dostaly finanční podporu, nebyly nakonec v lepší výchozí pozici než ty, které byly opatrnější, nedostaly se do tak špatné situace a tím pádem žádnou státní podporu nedostaly. Jaká opatření přijmete, aby banky nezačaly znovu zavádět eh, ta opatření, která vedla k těm rizikům a k tomu nebezpečí? Jak eh, zabráníte tomu, aby zde vždy nebyla nějaká ta veřejná síť, která pomůže bankám a zachrání je? Děkuji. Na úvod jedno upřesnění. Ne všechny podpory finančním ústavům a bankám byly poskytnuty proto, že tyto banky stály na pokraji krachu byly poskytnuty právě proto, aby se nevytvářelo riziko pro solventnost eh, těchto bank, eh, protože to mohlo i systémově ohrožit, ohrozit celý finanční systém a tím pádem celé hospodářství. Postupné stahování těch podpor. Já plně souhlasím s tím, že co nejdříve bychom měli obnovit eh, rovné podmínky, rovné zacházení s finančními ústavy na trhu. A proto je nutné vyžadovat eh, od těch, kteří dostali podporu, aby ve svých eh, restrukturalizačních plánech eh, zohlednili investice, které povedou k udržitelnému ekonomickému modelu. Jinde se vyžadují investice proto aby tyto instituce mohly svými zdroji přispět ke spolufinancování navracení těchto podpor nebo k tomu, aby se adekvátním způsobem rozložily náklady vyplývající z těchto podpor. V tomto smyslu je velmi důležitá otázka, aby se zabránilo tomu morálnímu nebezpečí, aby ti, nebo tedy ty finanční ústavy, nezačali znovu hazardovat, eh, aby nezačali dělat eh, to, co udělali v minulosti, proto potřebujeme eh, reformu pravidel, o kterých se teď diskutuje. Musíme také lépe koordinovat dozorové aktivity, diskutujete o tom i vy. Potřebujeme jednotný postup ze strany dozorových orgánů, které tedy na té nejvyšší úrovni dohlížejí a právě to nám chybělo z hlediska, nebo tedy před krizí. Proto je důležité, aby finanční dozor a orgány zodpovědné za hospodářskou soutěž dohlédly na to, abychom se vyhnuli těm praktikám, které v minulosti vedly k těm věcem, kterými, kterými jsme byli svědky. Já tedy souhlasím s touto otázkou s tímto upřesněním, eh, zda zde tedy byl eh, krach nebo nebyl krach, eh, zda by se mělo zabránit riziku krachu a tak dále. Ale včera jsem byl zúčastněn jedné mm, schůzky s italským představitelem a tam se hovořilo s panem Karuanou o důvodech úvěrové krize. Pan Karuana také hovořil o těch velkých rizicích. Nehovořil pouze o makroobezřetnostním dohledu. Hovořil také o tom, že je důležité, aby ty státní podpory byly k dispozici všem bankám bez rozdílu, bez ohledu na to, jaké bylo jejich chování. A to se právě stalo v minulosti. Mě by zajímalo, zda chcete modifikovat eh, systém státních podpor, aby eh, se zabránilo tomu, že tyto peníze budou poskytnuty těm opatrným panám a ne těm neopatrným panám. Toto jsou otázky, které už nejsou součástí mé konkrétní znalosti, ale mohu vám říci, že rámec podpory finančnímu systému, který byl přijat na začátku krize nebo v průběhu krize, je dočasným rámcem a dočasný rámec nikdy nemůže být definitivní protože je dočasný jak dalece dočasný, to je velmi obtížné a delikátní rozhodnutí, protože je velmi jednoduché dnes říci, ode dneška za x měsíců tato dočasnost skončí. Ale co se stane za 6 nebo za 8 měsíců v ekonomice? Potvrdí se nejoptimističtější očekávání, anebo bohužel se mohou potvrdit eh, očekávání těch, kteří tak optimističtí nejsou. Takže samozřejmě zde tak vysoká úroveň nejistoty v rámci situace, která je sice lepší než před rokem, ale vládne zde nadále velká nejistota, jsou zde velká rizika pro finanční stabilitu a proto by nebylo zodpovědné dnes říci, že toto bude to datum, kdy ta dočasnost skončí musíme říci, že stejně jako čas, který mě vymezen na tuto promluvu, všechno je dočasné a vše končí. Time. Děkuji, omlouvám se, jestli vás mateme časem. Generální tajemník se eh, unavil a my zapomínáme vždy znovu nastavit hodiny, takže se omlouvám. Není za EPP pan Balc. Ano, srdečně děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl položit panu komisaři, respektive kandidátovi na komis komisaře a poděkovat mu a také ho velice srdečně přivítat. Mám dvě otázky, které se týkají právní oblasti. Za prvé dalšího rozvoje eh, práva eh, hospodářské soutěže k článku 81 smlouvy eh, parlament nebude mít ani v budoucnu právo na spolurozhodování. Budete chtít chtít toto eh, právo na spolu eh, rozhodování začlenit eh, do svého portfolia, ale a dále jste hovořil o kartelovém právu. To je zcela jasné, ale podle mého názoru máme nej, nemáme tady ještě ten nejefektivnější program boje proti kartelovým dohodám v dnešním systému, když eh, převedeme eh, ustanovení o korunním svědkovi, eh, tak není možné vypovídat na tom správném místě, protože tu není žádná úprava mezi národními a evropskými orgány. Co tedy k tomuto předložíte? Sobre el artículo 101. Pokud jde o článek 101, článek 81, teď tedy článek 101, museli jsme se naučit eh, nové názvy článku nebo nová čísla článku pro toto vystoupení. Jsou to tedy různé normy, o nich se diskutuje, pokud jde o vertikální dohody, o tu výjimku pro vertikální dohody, o níž jsme s vámi hovořili radili jsme se a samozřejmě to bude v rámci konzultace ještě dále řešeno. Myslím si, že by to mělo být zrevidováno do května, pokud se nemýlím. Jsou zde dvě eh, blokové výjimky, dvě tedy eh, odvětvové výjimky, pojišťovnictví a automobilový průmysl. To by mělo být zrevidováno do května a byla vedena konzultace již se účastnil a účastní Evropský parlament. A pokud je o horizontální dohody, lhuta na revizi je konec roku 2010 a já chci tyto lhuty dodržet. Už jsme dostali celou řadu názorů ale, stanovisek, ale samozřejmě já jsem připraven vyslechnout si další názory a stanoviska, vyměnit si názory, vyměňovat si názory až do poslední chvíle, až komise bude muset přijmout své rozhodnutí v tak důležitých otázkách. A pokud je o ten druhý aspekt, vy jste tomu říkal alespoň tedy v mém překladu, vy jste hovořil o korunním světkovi. Takže abychom mohli bojovat proti kartelům, tak možnost, aby ti, kdo zevnitř upozorní na existenci takového kartelu, tak aby vlastně byli omilostněni, tak to je velmi silný nástroj a velmi nám pomáhá. Všechna procesní zlepšení, která povedou k tomu, aby tato možnost přinášela výsledky, myslím si, že bude uvítána ze strany všech, ale já z mé zkušenosti, alespoň tedy dosud, pokud jde o to, co v minulosti dělala moje předchůdkyně, to znamená výměnou eh, za toto svědectví, beztrestnost pro tyto svědky, to se ukázalo jako velmi efektivní nástroj. Doplňující otázku. Ano, mám krátkou doplňující otázku. Vy jste hovořil o e, návrzích kolektivního e, prosazování práva. Zajímalo by mě, na jaké bázi chcete prosazovat tyto návrhy, protože e, vaší původní kompetence to není. To by vlastně mělo spadat do kompetence kandidáta Kforeliho. Jak jsem říkal, jsou zde různé cesty, jimiž eh, postupuje žádost o kolektivní očkodnění za škody. Jedna z těchto cest, ne jediná, nebo jedno z těchto očkodnění, je očkodnění za škody, které utrpěly spotřebitele nebo skupiny spotřebitelů kvůli tomu, že některý podnik zneužil svého dominantního postavení na trhu. A proto je zde možnost, a já bych řekl, že i potřeba, doplnit eh, aplikaci norem pro hospodářskou soutěž z naší strany, což bude mít ty odpovídající následky z hlediska potrestání za napáchanou škodu. Měli bychom to konkretizovat eh, soukromou aplikací ze strany těch, kteří se cítí určitým způsobem poškozeni a mohou vlastně eh, se ucházet o očkodnění nebo tedy požadovat o očkodnění eh, u soudu, očkodnění právě za tyto činy. Jak jsem říkal, dochází ke škodám, které velmi často eh, kterými velmi často trpí nejen spotřebitelé, nejen tedy individuální lidé, ale také firmy. Děkuji. Nyní za EPP paní Jerry. Děkuji, paní předsedkyně. A pane kandidáte na komisaři, hospodářská soutěž to je portfolio, portfolio, kde nezávislost je zcela zásadní. Z tohoto důvodu se moje otázka týká toho. Týká se toho, že v roce 2006 po parlamentních volbách tajná, proběhla tajná schůze a socialistický premiér řekl, že v kampani lhali ve všem. A minister financí řekl toto. V důsledku politického tlaku a v důsledku telefonátu premiéra pan Almunia a jeho kolegové nám dali možnost, abychom dokončili konvergenční program do 1. září. Z tohoto důvodu moje otázka. Dostal jste eh, takovýto telefonát z Budapeště? Jednal jste v důsledku politického tlaku, abyste podpořil socialisty, když jste dal maďarské vládě dalších šest měsíců pro to, aby eh, do, dokončili konvergenční program, eh, nebo eh, vaše jméno bylo špatně interpretováno? Děkuji, paní poslankyně. Komisař nebo komisařka pro hospodářskou soutěž eh, má samozřejmě právo mít své vlastní politické přesvědčení a být členem politické strany. A já samozřejmě mám své vlastní politické přesvědčení, které je jiné, než eh, má má předchůdkyně a než bude mít můj nástupce. A myslím si, že to ale nebude žádným způsobem eh, zaznamenáno, protože důležitá bude politika komise při aplikaci smluv, a z nich vyplývajících ustanovení. Vy jste se mě zeptala na případ z roku 2006. Já s Maďarskem od chvíle, kdy jsem začal pracovat jako komisař pro měnové záležitosti, bylo to prostě několik dní předtím, než jsem se ujal této funkce, tak několik dní potom vlastně došlo k rozšíření 2004. Maďarsko bylo vždycky nad ty 3% a museli jsme to vždycky posílat do ECOFINu a diskutovat o tom, diskutovat s maďarskými úřady doporučení pro snížení tohoto deficitu. V Maďarsku, v Portugalsku, ve Španělsku, v jakékoliv zemi s nimiž jsem musel řešit tyto otázky rozpočtové disciplíny. Jsem vždy usiloval o to, aby byl dodržován pakt růstu a stability. Nic víc, nic méně. A není to jednoduché. A potom vám eh, musím ještě říci, že konečně teď eh, v posledních letech eh, maďarské úřady a maďarská společnost dělá mimořád, nebo vynakládá mimořádné úsilí v tomto směru a já jako komisař na konci svého mandátu jsem velmi spokojen s tím, že Maďarsko plní program, na kterém jsme se dohodli a toto bude sloužit k tomu, aby ekonomická budoucnost Maďarska a blahobyt maďarských občanů bude mnohem lepší, než eh, kdyby nedodržovali doporučení vyplývající z paktu růstu a stability. Eh, Mnohokrát děkuji za vaši odpověď. Souhlasím s vámi, politická nezávislost je velice důležitá. Samozřejmě můžete patřit k politické rodině, ale přesto je třeba poukázat na to, že v Maďarsku je jasné, že socialistická vláda poskytla špatné údaje. A konvergenční program nemusel být dokončen včas a vláda dostala 6 měsíců navíc, data byla, údaje byly eh, sfalšovány. Eh, deficit eh, dosáhl 19 místo 4,6, o čem se hovořilo před volbami. Je třeba uvědomit si také, že během posledních týdnů došlo k tomu, že Evropský soudní dvůr poukázal na to, že je nelegální eh, neuvádět odpovídající statistiky. Proč tedy maďarská vláda dostala více času na to, aby připravila konvergenční program? Eh, Budu se řídit vaší radou a nebudu tedy zasahovat do maďarské politiky, ale musím říci, že je zcela normální, že když v některé zemi probíhají volby, tak eh, takové závazky jako poslat data nebo jakékoliv informace, které jsou právně vyžadovány k určitým datům, například eh, půlroční vyučtování veřejného deficitu. To všechno rada a ECOFIN a komise samozřejmě přizpůsobí tomu, co se děje v té dané zemi. Všechny ty ostatní informace mohou být poslány později, když zrovna probíhají volby. A v těch pěti letech eh, svého mandátu za těch pět let vám mohu dát seznam všech těch eh, situací, kdy některá země neposlala údaje vyplývající z programu stability nebo z programu konvergence a mohu vás ujistit, že to bude velmi dlouhý seznam. Thank you and... Děkuji. A nyní poslední řečník za EPP v tomto kole, pan Hökmark. There it is. There it is. Thank you very much. I... Já si velice vážím toho, že ve svých písemných odpovědích jste poukázal na to, že budete eh, činit kroky proti jakékoliv vládě nebo společnosti, která porušuje pravidla hospodářské soutěže. Během předchozího funkčního období paní Kresová a telefonice dala jednu z největších pokut za porušování pravidel hospodářské soutěže. Jak vy dnešní době byste se díval na takovýto případ a jak byste jednal bez ohledu na tlaky e, z vaší vlastní vlády? Španělská vláda ví, jaký tlak eh, mohou eh, mít, eh, mohou, mohou vyvíjet na svého komisaře Almuniu. Můžete se ho jejich zeptat. Pokud jde o telefoniku, komise přijala pokutu, byla to vysoká pokuta. Už si nevzpomínám, jestli telefonika žalovala u Evropského soudního dvora, ale mohu vám říci, že musíme monitorovat jestli zneužívání hospodářské soutěže, jejichž důsledkem byla tato pokuta, existují dnes. A my to neustále monitorujeme. U všech ostatních společností, především u takovýchto společností, jako jsou státní monopoly. Kontrolujeme, jestli dodržují hospodář, pravidla hospodářské soutěže. Děkuji za tuto odpověď. Jenom bych ještě se zeptal na jednu věc. Jak eh, vy byste jednal? Jak se na to díváte? Myslíte si, že jednání vaší předchůdkyně bylo správné, že eh, uvalila tuto pokutu? To je velice těžká odpověď, otázka. Já jsem tehdy nebyl eh, v její kůži. Já jsem byl členem kolegia komisařů a jako člen kolegia jsem toto rozhodnutí bez jakýchkoliv pochyb podpořil. Děkujeme. Nyní za socialisty a demokraty a paní Arlene Metcalfe, místo předsedkyně. Děkuji. A pane místo předsedo, pane eh, kandidáte na komisaři, banky dostaly 1,3 eh, bilionů, dola, eh, bilionů eur v Evropě. A je špatné, že manažeři těchto bank v současné době dostávají eh, bonusy. Já bych se chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky jako komisař pro hospodářskou soutěž učiníte, abyste zajistil, že daňoví poplatníci už nikdy nebudou platit za špatné kroky bankovního sektoru. A podpořil byste v komisi nějaký návrh eh, na daň na finanční transakce nebo na bankovní daň, tak, aby bylo zaručeno, že banky ponesou odpovědnost, finanční odpovědnost za svá rizika. A banky eh, vyplácí vysoké bonusy. Myslíte si, že je to nedostatek eh, politiky hospodářské soutěže? Řekl byste zde v tomto slyšení, eh, že není možné, aby eh, banky, které dostaly podporu, eh, vyplácely bonusy? Děkuji za otázku. V roce 2004 komise Barosa na začátku svého mandátu přijala doporučení. Toto doporučení se týkalo bonusu. O několik let později začala krize a v té době jenom jeden členský stát dodržoval toto doporučení. A krize měla procyklický charakter. Existovaly zde vysoká rizika, která si na svá bedra braly některé banky a finanční instituce. A tyto banky e, měly také špatné systémy bonusu. A to Eh, řešení takovýchto otázek se eh, zrcadlilo eh, v některých doporučeních, které jsme přijali v rámci komise. Také G20 na nejvyšší úrovni diskutovala o této otázce a zaujala jasný postoj. Pokud jde o odpovědnost komisaře pro hospodářskou soutěž, a budeme se zabývat eh, plány restrukturalizace takovýchto bank a přitom samozřejmě budeme eh, velice úzce dohlížet na to, jakým způsobem jsou využívány veřejné peníze. Banky, které dostaly podporu během problematického období, nebudou moci udělovat eh, vysoké bonusy svým manažerům. Pokud jde o daň na finanční transakce nebo podobné iniciativy, já jsem během posledních měsíců veřejně prohlásil, že se domnívám, že je to velice dobrá myšlenka. Vím, že je to náročné na implementaci, ale myslím si, že je to velice dobrá myšlenka, která si eh, zaslouží eh, to, aby se o ní diskutovalo a abychom se jí věnovali. Děkuji, pane komisaři. Další otázka týkající se finančních služeb. Eh, chcete učinit odpovídající kroky, jako v USA, abyste zaručili, že ve finančním sektoru nebudou operovat žádné kartery, kartely, které by představovaly velká rizika Jedná se například o hlavní investiční banky v současné době v USA. Já jsem četl o některých těchto iniciativách v USA. My zde v Evropě v komisi jsme neobdrželi žádnou stížnost, ale v každém případě pozorně analyzujeme to, co v Americe probíhá, co probíhá na finančních trzích. Zabýváme se velice technickými, specifickými aktivitami na finančních trzích. Tyto věci jsou nyní velice důležité, z krize jsme se velice poučili a pokud obdržíme nějakou stížnost, potom samozřejmě zahájíme šetření, ale doposud jsme neobdrželi žádnou takovou stížnost. Děkuji za socialisty a demokraty pan Pitela. Sorry, I couldn't see you. Promiňte, neviděla jsem vás. Děkuji. Drahý pane komisaři, vy jste uznáván jako zodpovědný a velmi schopný člověk a potvrdil jste to i na dnešním slyšení. Jste kompetentní, jak jste ukázal, také v bankovním sektoru a já vás chci upozornit na sektor malých bank, retailových bank, kde bohužel pozorujeme praktiky, které podrývají hospodářskou soutěž a tím pádem poškozují spotřebitele. Jak eh, chcete jednat, abyste tomu zabránil? Siempre que vždy prostřednictvím našich vlastních eh, prostředků, stížností nebo různých informací. Vždycky, když vidíme na základě těchto informací, že potřebujeme jednat, tak jednáme. Když se podíváme na akce, které známe z minulosti, tak nevím, jestli teď eh, hovoříte o nějakém novém specifickém prvku, který by si měl zasloužit pozornost komise a komisaři pro hospodářskou soutěž, protože v této oblasti uh, už eh, byla přijata některá rozhodnutí a u některých věcí zatím ještě jsou tyto otázky otevřeny. Hovořím o různých tarifikacích, teď je zde eh, kodex, etický kodex těchto bank eh, jako samo, eh, etický kodex, který zatím není dodržován. Takže další otázka. Hospodářská soutěž je důležitá, souhlasím s vámi, ale musí jít ruku v ruce se sankcemi, pokud jde o sankční režim. Souhlasíte s tím, že byste se měli společně s námi zamyslet eh, nad peněžními tresty a dalšími alternativními tresty a opatřeními, jako je například odvolání správců? Vím, že existuje debata v některých našich zemích, eh, v jiných méně, v jiných více, ohledně našeho systému. Je to systém, který je funkční, který je zakuřeněný, který se ukázal jako efektivní v celé řadě příležitostí. My se obracíme na ty, kteří korporativně ohrožují hospodářskou soutěž nebo jednají tak, aby záměrně poškodili. Pokud jde o podniky, tak se jedná o antitrust a pokud jde o státy, tak státy. E, já už jsem se o tom zmínil e, v úvodu. Hovořil jsem o kolektivním očkodnění za škody. O tom budeme diskutovat i nadále. Sankce za jednání, které je v rozporu s hospodářskou soutěží. A pokud se tedy nebude jednat o pokuty pro podniky, ale bude mít eh, tato sankce jiný následek pro jednotlivce, tak myslím si, že takovéto možnosti jako evropští zákonodárci zatím nezvažujeme, alespoň tedy uh, na úrovni generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. V některých členských zemích existuje tato možnost. Musím říct, že podle informací, které mám, Většina zemí, kde tato možnost existuje, myslím si, že je to 9 zemí ze 27, a je to spíše teoretická možnost a pouze v jedné zemi se tato možnost uplatňuje v praxi. Ale v každém případě z intelektuálního hlediska eh, já nejsem uzavřen možnosti diskutovat o této záležitosti, ale myslím si, že to úplně nezapadá do našeho modelu hospodářské soutěže a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom si zachovali ten model, který se ukázal v minulosti jako velmi efektivní. I think the Myslím, že kandidát na komisaře občas cítí, jak se moje oči zavrtávají do jeho zad. Dále pan Simon za socialisty a demokraty. Vážený pane komisaři, jak jste sám řekl v úvodních slovech k otázkám dopravy, článek 14 Lisabonské smlouvy tvoří eh, základ pro poskytování služeb veřejném zájmu a předseda komise Barroso ve svých hlavních politických směrech pro budoucí činnost komise stanovil referenční rámec pro zajištění kvality těch veřejných a sociálních služeb cíle uvedl sám. Mají být dobré, přístupné, uhraditelné eh, služby pro každého. A tak mě napadají dvě otázky a byl bych děčný za jejich zodpovězení. Jak eh, bude takovýto eh, rámec vypadat podle vašeho názoru? Jaký konkrétní obsah může mít? Nebo jak by mohl vypadat harmonogram pro vytvoření a realizaci referenčního rámce? rámce podle vašich představ? Souhlasím rozhodně s vámi. Myslím, že už jsem to říkal i v některém předcházejícím příspěvku. Je to velmi důležitá otázka. Debatovali jsme o tom, parlament na tom pracoval, komise se na to velmi zaměřovala. Smlouva obsahuje nová ustanovení v této oblasti, dokonce nový právní základ a Musíme tuto analýzu konkretizovat a musíme z toho vyvodit konkrétní návrhy. Pokud jde o rozhodování, tak si myslím, že zaprvé musíme připravit eh, a připravujeme, jak víte, budeme o tom diskutovat v následujících měsících, eh, hodnocení, takzvaný assessment toho, jakým způsobem fungují státní podpory, pokud jde o e, služby veřejného zájmu. E, je to závazek, který existoval, ale potom vlastně došlo k obnově parlamentu, objevila se nová komise, vstupovala v platnost nová smlouva, proto jsme tedy odložili završení této debaty až na rok 2010. Je zde celá řada úhlů pohledu, z nichž můžeme interpretovat to, co říká nová smlouva, protože se nejedná pouze o hledisko hospodářské soutěže. Existuje celá řada oblastí evropské politiky, které chtějí část svých politických nástrojů určitým způsobem konkretizovat souvislosti se službami veřejného zájmu. A třetí věc, je zde velká rozmanitost v našich zemích. Koncept toho, co je to vlastně veřejná služba, neekonomická veřejná služba, která je zcela vyloučena z možnosti být poskytována na celoevropské úrovni, tak to je koncept, eh, který je vykládán různě v různých zemích. A proto my jsme se tedy stejně jako vy zmínili o článku 14, ale myslím si, že i v článku 106 smlouvy se jasně hovoří o eh, ekonomických službách veřejného zájmu. A tam si myslím, že komise musí jednat v této oblasti a musíme se podívat na to, jaký regulační rámec vlastně potřebujeme, ten takzvaný quality framework, o kterém hovořil předseda Barroso ve svých pokynech. A myslím si, že bychom měli dospět k co nejužšímu konsensu, protože to je velmi důležitý prvek pro náš model společnosti, protože nejedná se pouze o hospodářskou soutěž, jedná se o model společnosti jako takový. Äh, Mám doplňující otázku. Jak jsme viděli v posledních letech, eh, tato oblast eh, závisela velice často na jednotlivých rozhodnutích Evropského soudního dvora. Pokud budeme usilovat zajistit větší právní jistotu cestou referenčního rámce, jak chcete v komisi zajistit, aby tato rozdílnost, o které eh, hovoříte, nevedla k vytvoření právních ustanovení na nejmenším kvalitativním uh, rámci. Souhlasím. Říkal to i předseda Barroso, říká to celá řada mých kolegů na slyšeních eh, v tomto týdnu a v následujících týdnech. Otázka je, abychom měli rámec, tak eh, musíme mít nejmenšího společného jmenovatele. A kam až bychom měli zajít? Jsou zde různé odvětvové předpisy. Tři nebo čtyři sektory už jsou regulovány na evropské úrovni služby veřejného zájmu. V některých sektorech ano, v jiných ne, ale je to velmi důležitá otázka z politického hlediska, je to velmi mimořádně důležité. Je to také citlivá otázka, ale velmi důležitá především. Nicméně není to snadné. Na jedné straně hledáme horizontální přístup a společný rámec a musíme také najít toho nejmenšího společného jmenovatele a musíme tedy hledat rovnováhu, rovnováhu mezi těmito dvěma směry. Děkuji, nyní se dostáváme k otázkám skupiny ALDE. Nejdříve Sophie Intveld. Yes, thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já velice vítám a váš vstřícný přístup k Evropskému parlamentu a těším se na spolupráci s vámi. Vy ale budete muset řešit také členské státy a ty možná nebudou chtít tak spolupracovat jako Evropský parlament. V době hospodářské krize je hospodářská soutěž před, pod stále větším tlakem, především ze strany protekcionismu. A vlády, některé protekcionistické vlády se snaží posílit a svoje hospodářství státní podporou. A Někteří kolegové v tomto parlamentu chápou pravidla hospodářské soutěže jako něco, co svazuje národní politiku. Pane komisaři, jak budete čelit tlaku ze strany členských států a jak budete se snažit tlačit na to, aby byla postupně rušena opatření, která byla zavedena během krize? Jak se budete snažit řešit eh, otázku nelegální státní pomoci v některých členských státech. Moje, Sof, moje kolegyně Sofie Kulár už zmínila následující, jak eh, se budete snažit eh, zdůraznit že na veřejnosti, že prosazování hospodářské soutěže je velice důležité pro spotřebitele a pro jejich ochranu. Děkuji za otázku. Já doufám, že část odpovědí na tyto otázky bude vaše zpráva. Ta by nám měla pomoci nalézt ty správné argumenty, jak vysvětlit našim občanům, proč je hospodářská soutěž tak důležitá pro udržení vnitřního trhu, pro vytvoření podmínek pro konkurenceschopnou ekonomiku, pro hospodářský růst, pro eh, odolné společnosti a tak dále. Myslím si, že s ohledem na veřejné mínění je zde jasné, že komise, která je zodpovědná, by měla být stabilní, pevná, měla by postupovat transparentně a spravedlivě. Lidé musí mít ten dojem, že jsme nestraní a že se stojíme za svým názorem. Musíme vysvětlovat, musíme přesvědčovat, musíme dávat dobré příklady. V Evropě máme výborné příklady toho, jak liberalizace a hospodářská soutěž přináší kladné dopady pro lidi. Jedná se zde například o telekomunikaci nebo levnější letenky a tak dále. Je třeba to vysvětlovat na národní úrovni. Problémy e, v některých sektorech jsou problémy s cenami. Máme zde velice e, dobré příklady. Je třeba si stát za svými věcmi a zároveň je třeba e, komunikovat s občany, vést s nimi dialog. Pokud jde o hospodářské oživení, podle mně dostupných informací a procento nekompatibilní státní pomoci a během posledních let výrazně vzrostlo. A v minulém desetiletí se jednalo asi o 25 e, státní pomoc, pomoci, nyní je to asi 90 státní pomoci. Na seznamu máme asi 50 příkladů, případů. Já se doufám, že se tato věc brzy vyřeší. Eh, Sofie, chcete ještě reagovat? Nikoli? takže můžeme eh, postoupit. Eh, Karl Haglund. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych se chtěla, chtěl zeptat na dokument EU 2020. Základní prioritou je vytvořit konkurenceschopnější Evropu. Vy jste zodpovědný za hospodářskou soutěž Evropské unie. Jak eh, si myslíte, že politika hospodářské soutěže může přispět k úspěchu této budoucí strategie? A dále, jak si myslíte, že to může posílit konkurenceschopnost Evropské unie na mezinárodním poli? Děkuji. Strategie EU 2020 je stále ještě eh, otázkou. My připravujeme diskusy. Eh, další Evropská rada 11. února o tom bude diskutovat na nejvyšší úrovni, na úrovni hlav států a předsedů vlád. Bude se tam diskutovat s předsedou rady, s předsedou komise. Nevím, jestli předseda parlamentu je pozván na tuto schůzi. Poté po, to, po této Evropské radě budoucí nová komise eh, by chtěla okamžitě připravit návrh, eh, o kterém by bylo možné diskutovat v březnu na jarní Evropské radě. Jaká je role hospodářsk, politiky hospodářské soutěže ve strategii pro konkurenceschopnější, udržitelnější, lepší ekonomiku? Eh, tato úloha je velice důležitá bez fungování našich trhů nebudeme konkurenceschopní. Ať už uvnitř Evropské unie nebo ve vztahu k našim partnerům na globální úrovni. Nebudeme konkurenceschopní také bez využívání veřejných prostředků na podporu některých odvětví ekologických technologií, vzdělávání a tak dále. Bez toho nebudeme schopni efektivním způsobem využívat veřejné zdroje, zdroje z kapes daňových poplatníků. Z tohoto důvodu zde existuje úzká souvislost se strategií EU 2020. V současné době probíhá v mé zemi, ale jak vím i v jiných zemích, diskuze, zda by tato strategie měla být závazná nebo méně závazná politika hospodářské soutěže má jednu hlavní výhodu. Je závazná. A jenom ještě krátká doplňující otázka. Děkuji za dobrou odpověď. A hovořili jsme o státní pomoci a o finanční krizi. Existuje zde podle vašeho názoru potřeba vytvoření koherentnějšího rámce pro řešení krizí a pro případ budoucí krize. Jak byste to integroval do politiky hospodářské soutěže a do eh, budoucí strategie EU 2020? Vidíte zde nějakou spojitost? Není zde žádná přímá spojitost. Tato otázka krizového managementu je důležitá především eh, na vnitřním trhu. Eh, máme zde 40 nebo 45 přeshraničních finančních institucí. Ty jsou základem našeho finančního systému. A eh, přeshraniční krizový management je zcela zásadní. Bez takovéhoto managementu budeme opakovat chyby, které už jsme učinili a dostaneme se opět do krize. Ale souvislost s politikou hospodářské soutěže není přímá. Pokud krizový management je adekvátní, je dostatečný, potom budeme mít eh, méně práce eh, se zachraňováním finančních institucí nebo eh, s podporou některých specifických bank nebo finančních institucí. Ale nevidím zde přímou spojitost. Vidím zde spojitost ale mezi krizovým managementem na evropské úrovni a úrovni zdrojů, které jsou k dispozici, protože bez zdrojů je těžké eh, řešit eh, a tento problém. Eh, v rámci ECOFINu se neustále hovoří o sdílení břemena. A samozřejmě takováto diskuze nás čeká ještě v budoucnosti. A děkuji nyní za zelené. A první otázka od pana Kenfina. Oui, bonjour, euh, monsieur Almunia. Děkuji, dobrý den, eh, dobrý večer, pane Almunio. Vy jste byl v roce 2004 komisařem před krizí. Jste musel přijmout eh, řadu ekonomických rozhodnutí. Dnes eh, jsme ve fázi, kdy se obnovuje důvěra, kterou ve vás můžeme vložit jako v komisaři s novým portfoliem. Změnila krize váš pohled na věci? Jaká rozhodnutí, eh, která jste přijal mezi lety 2004 a 2008, nyní vidíte jako politování hodná? Co byste udělal jinak? Co eh, nahlížíte pozitivně, negativně? A ještě jednou zajímá mě, zda krize změnila způsob, jakým se díváte na Evropskou komisi a způsob, jakým by Evropská komise měla jednat. Jako politik nejsem zvyklý hovořit na veřejnosti o svých chybách. Hovořím jenom o svých úspěších, takže začnu svými úspěchy. Myslím si mezi jiným, mezi jinými úspěchy a tím, jak eh, Evropa, Evropská unie, Evropské instituce reagovaly na krizi. Myslím, že je zde celá řada příkladů dobré, správné reakce na krizi ze strany Evropské rady, členských států, Evropské banky a tak dále. Ale já osobně si myslím, že revize paktu růstu a stability v roce 2005, já jsem vyvolal tuto debatu v září 2004 za posledních měsíců eh, Prodyho komise. To podle mě byla velmi pozitivní věc, abychom měli flexibilní rámec eh, pro rozpočtovou disciplínu, který byl velmi vhodný pro ty roky krize, které jsme teď zažili. To je tedy pozitivní bod. Méně pozitivní bod je samozřejmě, že eh, revize Lisabonské strategie v roce 2005 nebyla dostatečně silná, pokud jde o nástroje aplikace a dohledu na uplatňování těch hlavních politik této strategie. Rok 2005 byl okamžikem, kdy evropská ekonomika začala znovu růst. Po recesi v letech 2002 až 2003 jsme měli zkušenost posledních pěti let rok 2000 až 2005, to bylo období, kdy jsme viděli, že Lisabonská strategie nepřináší žádné výsledky. Proto jsme se nad tím zamysleli, vypracovali jsme zprávu, která byla velmi přesvědčivá, nicméně nepodařilo se nám v roce 2005 přesvědčit šéfy států a vlád, abychom měli pádnější nástroje k uplatňování této strategie. Myslím si, že znovu bychom teď tento, tuto chybu opakovat neměli. Mezi krizemi, které prožíváme, je také jedna z krizí, která je označována jako krize klimatická, krize životního prostředí. Vy jako komisař zodpovědný za hospodářskou soutěž, jakým způsobem hodláte zohlednit eh, otázku klimatické změny, otázku energeticko-klimatického eh, balíčku? Chcete to nějakým způsobem začlenit nebo není zde podle vašeho názoru žádný vztah? Podle mého názoru už to je začleněno. Můžeme samozřejmě zlepšit eh, ten stupeň integrace, ale myslím si, eh, že když eh, bylo vedeno šetření za Nelly Cruz, tak jedna část byla začleněna do toho energeticko-klimatického balíčku a druhá část byla začleněna do balíčku, který se týká státních podpor v této oblasti. Já si myslím, že dnes je mnohem větší úroveň uvědomění. Jde o to, že by se měl dělat takzvaný streamlining eh, nástrojů, které používáme a měli bychom orientovat všechny politiky růstu tak, aby se jednalo o růst trvale udržitelný. Politika hospodářské soutěže, ať už z hlediska antitrustu nebo z hlediska státních podpor a regulace státních podpor, musí vzít tuto věc v úvahu. A já si myslím, že v takových odvětvích, jako je energetika nebo státní podpory v oblasti životního prostředí, tak si myslím, že jsme udělali celou řadu věcí a doufám, že ještě hodně věcí uděláme. Thank you very much. And the... Mnohokrát děkuji. Dále Sven Giegold. Eh, ano, velice vás vítám, pane Almunio, je krásné, že tu opět jste a mám otázku, která se týká oblasti eh, daňové konkurence. Jste také odpovědný za eh, pravidla v oblasti státní pomoci. Četné členské země vynakládají nepřímo cestou různých privilegií v daňovém eh, právu eh, různé eh, konkurenční výhody. A chtěl bych se zeptat, zda uvažujete o nástrojích proti státních hm, pomocem aby tuto eh, praxi eh, zamezili používat tedy tyto nástroje oklikou pomocí daňového práva. Jak jsem odpověděl vašemu kolegovi z frakce panu Lambercovi, jsou zde možnosti jednání a jsou zde limity a já nemohu jít za limity, které představuje smlouva a smlouva říká, že určitý typ eh, daňového zacházení je slučitelný se smlouvou a nemůže být tedy napadnut. Samozřejmě, jakkoliv bude možné zabránit tomu, aby prostřednictvím daňových výhod a daňových úlev byl ohrožován trvale udržitelný růst z hlediska životního prostředí, nebo že by to vedlo k tomu, že by se podporovalo užívání neobnovitelných zdrojů energie. Všechno to, co můžeme udělat, abychom tomu zabránili, tak to udělat musíme. Sorry, I, I have the impression... Uh, Omlouvám se, ale mám dojem, že jste došlo k určitému nedorozumění. Vaši předchůdci v jednotlivých případech už využili legislativy proti státní pomoci, tak aby omezili daňovou konkurenci, která je nefér. Takže máte v rukou určité nástroje. Já bych byl rád, abyste nám něco řekl o tom regulatorním prostoru, který máte k dispozici a abyste nám řekl, co chcete dělat, samozřejmě v rámci smlouvy, proto abyste omezili narušování trhu v tomto směru. A legislativa proti státní pomoci může, může být využita v tom smyslu, aby bylo zabráněno nekalé konkurenci. Já bych byl, já bych se rád dozvěděl, jestli na tom budete dále pracovat. A já jsem vám ve svém jazyce řekl, a odpověděl jsem, eh, řekl jsem, že budu jednat v rámci smlouvy. Vy jste přesně to řekl ve vašem příspěvku. Myslím, že se shodneme. Děkuji. Nyní za ECR pan Bokros. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A ve své současné kompetenci jste měl eh, tu příležitost, eh, pane Almunio, pracovat eh, s mnoha členskými státy, s některými z toho důvodu, že se nacházejí v hluboké krizi. Některé z těchto zemí jsou konkurenceschopnější než západní země a mají i lepší prostředí pro regulaci v oblasti hospodářské soutěže. Vy jste hovořil o nedostatku eh, přímé souvislosti mezi krizovým managementem a politikou hospodářské soutěže. Já jsem si říkal, jestli se můžeme poučit ze zkušenosti těch zemí, které neměly eh, fiskální možnosti a proto, aby narušili hospodářskou soutěž a neměli možnosti zavést eh, některé, některé, některé eh, specifické plány hospodářské obnovy. Některé vlády eh, jsou více nastaveny na hospodářskou soutěž a na konkurenceschopnost ve východní Evropě spíše než v západní Evropě. A my jsme ve střední a východní Evropě nikdy nehovořil o státních šampionech, kteří získávají podporu od státu. Takže já bych se chtěl zeptat, co jste se naučil od těchto zemí, nebo ze zkušenosti těchto zemí, a co z toho možná využijete ve svém novém portfoliu. Děkuji za otázku. Skutečně za posledních pět let jsem se naučil hodně. Eh, hodně o ekonomických postojích, eh, o přístupech, o eh, fiskálních politikách ve střední a východní Evropě. A moje, moji analýzu lze rozdělit na dvě období. Před krizí a během krize. Před krizí to pro mě bylo neuvěřitelné. Já jsem hovořil s Oli Rénem, a který nyní je zodpovědný za hospodářské měnové záležitosti. Hovořili jsme o hospodářských dopadech rozšiřování. A bylo neuvěřitelné, jak obrovská dynamika zde existovala a jak obrovská energie do reform zde byla a k jakému zlepšování růstu HDP na hlavu docházelo, a k jakému zvyšování blahobytu či integrování do evropské ekonomiky docházelo k modernizaci institucí, k modernizaci trhu či jednotlivých průmyslových odvětví. Během krize, během posledních dvou let, je bohužel hodnocení trochu jiné. Proč je tomu tak? Část hospodářského růstu těchto zemí Samozřejmě situace je různá mezi jednotlivými eh, zeměmi, ale dá se to zobecnit na střední a východní Evropu do určité míry. Část hospodářského růstu v těchto zemích vycházela eh, z přímých zahraničních investic, které zmizely během krize. Eh, část vnějšího financování přicházela z remitancí emigrantů. Dále vnější trh pro jejich exporty eh, klesl a slabiny eh, některých těchto zemí eh, se dostaly na přední stránky novin. Způsob, jak úřady těchto zemí a vlády těchto zemí řešily situaci před krizí, tento přístup byl velice důležitý také během krize. Máme zde některé špatné příklady, ale i velice dobré příklady. Jsou zde země, které se z krize vzpamatují a v následujících měsících nebo letech budou opět dynamické. Stručná doplňující otázka? Jde mi o to, zda to má nějaký dopad, nějakou relevantnost pro vaši současnou pozici pane komisaři? Jako komisař pro hospodářskou soutěž nemohu rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi. Musím prosazovat pravidla hospodářské soutěže, stanoviska, ustanovení smlouvy stejným způsobem ve všech zemích. Nemohu rozlišovat, nemohu se ptát, odkud přicházíte a podle toho být přísnější nebo méně přísný. Je pravda, každý to ví, že bohaté země mají větší možnosti využívat bohatství své ekonomiky a že tyto země mají e, některé velké společnosti, které e, mohou mít pokušení zneužívat svého postavení na trhu ale prosazování legislativy se musí stejným způsobem týkat všech 27 členských států. Děkuji, nyní pan Fox. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Almunio, chtěl bych se vás zeptat na pokuty, které uvaluje komise na společnosti kvůli tomu, že porušují hospodářskou soutěž. Co by se mělo stát s penězi, které se tímto způsobem vyberou? Měly by je dostat zpátky členské státy a pokud ano, jak byste tyto peníze rozdělil? Jak byste eh, je rozdělil, aby se zohlednilo to, že některé členské státy byly více postiženy narušováním hospodářské soutěže? A nebo byste eh, to přerozděloval eh, na hlavu anebo podle eh, příspěvku z rozpočtu eh, těchto zemí. Pokud by se to tedy nemělo vracet členským státům, jak by se tyto peníze měly využívat? Odpověď je velice jednoduchá. Eh, tyto peníze plynou do rozpočtu EU. Nemohou být použity v období, kdy se o pokutách jedná před Evropským soudním dvorem. Dostávají se do zdrojů Evropské unie. Když rozpočet Evropské unie má na konci roku přebytek, tento přebytek se rozděluje členským státům podle stejného klíče, podle kterého při, eh, přispívají členské státy do rozpočtu. Ale zdroje, které pocházejí z těchto pokut, jdou do rozpočtu EU. Ale představme si příklad. Eh, představme si, že eh, nějaké eh, špatné chování v oblasti hospodářské soutěže mělo velmi negativní dopad na Španělsko. Nemyslíte si, že by Španělsko tak mělo více profitovat z této pokuty? Myslíte si, že systém je adekvátní? jste spokojen se současnou situací, nebo si myslíte, že by více peněz měl dostávat země, a které, eh, na které má narušování hospodářské soutěže eh, větší dopad? Španělsko, eh, Polsko nebo jakákoliv jiná země nemůže požádat o tyto peníze, nemůže si na ně klást nárok. A tyto peníze patří evropskému rozpočtu. A my společně s parlamentem musíme rozhodovat o tom, jak se evropský rozpočet využívá. A doufejme, že evropský rozpočet bude lépe a lépe odrážet priority EU. Děkuji nyní pan Klute za GUE. Já vielen Dank. Ano, děkuji, paní předsedající. Vlastně můj kolega Thomas Hendl chtěl položit jednu otázku, ale bohužel onemocněl, proto, proto přednesu jeho otázku já. Pane Almunio, ve svých písemných odpovědích jste prohlásili, že v prosinci 2008 eh, z byly přijaty opatření, která se mají nadále konsekventně uplatňovat. Počítá se eh, v případě přesunutí nějaké firmy, jako třeba Delu, eh, má se to podpořit z prostředků EU a eh, současně i schválit usídlení firmy v jiné zemi. A nebo jinak řečeno, v novém legislativním období bude mít komise takovou odvahu, aby zatížila nějakou sankcí převádění výroby, aby zabránila přesunování podniků. Je to problém, protože já eh, pocházím z jedné aglomerace v Porůří a mohu eh, potvrdit, že je tu velká konkurence mezi jednotlivými eh, místy v Porůři, ale i v jednotlivých evropských zemích. Pokud jde o první část vaší otázky, o dočasném rámci podpor pro nefinanční hospodářství, který byl zaveden na konci roku 2008. Je to dočasný rámec, který má vypršet na konci tohoto roku, v prosinci 2010, jak jsem říkal, taková je lhuta, ale samozřejmě tuto lhutu bude třeba potvrdit anebo změnit podle toho, jaké budou ekonomické okolnosti. Tento rámec je mimořádným rámcem pro krizovou situaci. Nejedná se o cyklický pokles aktivity, který je normální. Jedná se o opravdovou krizi. Pokud už ekonomika je mimo nebezpečí, které jsme prožili v uplynulých letech, tak tento rámec zmizí a bude nahrazen normálním rámcem pro státní podpory, podle něj jsme fungovali v letech před krizí. Vy jste se zmínil o konkrétním případě Delu. Aniž bych byl odborníkem na tuto oblast, tak vám mohu říci, že zde neexistuje žádný přímý mechanický vztah mezi tím, co rozhodla komise pro Dell v Irsku a co komise povolila pro Dell v Polsku. Jedná se o dvě různé investice. V irském případě se použil Fond pro přizpůsobení se globalizaci, protože Dell zavřel jednu výrobnu, jednu tedy továrnu v Irsku. A v Polsku se jedná o uplatnění normy pro státní podpory pro situaci, která vůbec nesouvisí s uzavřením té továrny v Irsku. A podle těchto pravidel to bylo tedy povoleno, protože se nejednalo o dvě srovnatelné záležitosti.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 pokud se mohu ještě zeptat, problém spočívá v tom, že z pohledu zaměstnanců se vynakládají eh, vlastně prostředky ze stejného měšce a nevytváří to žádné pracovní příležitosti. Pokud ano, tak by to bylo v pořádku, ale tady dochází k převádění výroby a vznikají tu tedy tarifní konkurence, jako například mezi Irskem a Polskem a dalšími státy. To je, oč jde Již eh, jsme o tom hovořili. Daňová otázka, jak zajistíme, aby se skoncovalo s touto konkurencí, je to problematika, na kterou se musíme dívat opravdu kriticky, protože eh, eh, mnozí zaměstnanci jsou proto proti EU, říkají si, co z toho máme, když konkurenční politika dovoluje takovéto subvence. No, Já chápu váš argument ale říkám vám, že není možné tento argument uplatnit na ten konkrétní případ, o kterém jste se zmínil, protože zde není žádný přímý vztah mezi zavřením továrny v Irsku a investicí do továrny v jiné zemi. A tato země má právo získat tyto peníze, protože jinak by polští dělníci řekli, proč, z jakého důvodu vy mě říkáte, že tato podpora, na kterou já mám nárok, podle evropských předpisů mě nepřísluší. Proč? Jaký je důvod? A není zde žádný důvod, protože zde není souvislost mezi zavřením továrny, samozřejmě je to politování hodná záležitost, eh, je to způsobeno celou řadou záležitostí a uh, je zde možnost využít jiných nástrojů, například Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A nemá to tedy žádnou souvislost se státními podporami. V zemi, jako je Polsko, kde je tedy příjem na obyvatele jeden z nejnižších eh, v Evropské unii a Polsko má plné právo použít eh, tento nástroj k financování svého rozvoje. Thank you. Uh... Děkuji. Nyní za FTE paní Andrásen. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měla stejnou otázku jako můj předchůdce a já se vracím tedy k otázce Dell. V budoucnosti, pane Almunio, budete odsouhlasovat státní pomoc v případech, kdy víte, že důsledky takového kroku si budou vyžadovat eh, to, že společenství bude muset eh, vyplatit pomoc. Opakuji odpověď, eh, kterou jsem dal vašemu předřečníkovi. Není zde souvislost mezi těmito dvěma případy. Kdyby zde byla souvislost, eh, tak bych eh, nepovolil státní podporu, která by byla založena na investici vyplývající z delokalizace, která na druhé straně stojí evropský rozpočet peníze. Ale opakuji, to nebyl ten případ. Je jasné, že když se rozhodujete, že přesunete, přesunete továrnu z jednoho místa na jiné, někteří lidé přijdou o práci. To je třeba mít na paměti, pokud se rozhodujete o vyplá, vyplácení státní pomoci. Je třeba mít na paměti to, že to bude mít dopad na oblast, odkud továrna odchází. Není možné říci, že zde není žádná souvislost. Je jasné, že zde souvislost je pokud poskytnete státní pomoc na to, aby továrna byla vystavena v nějakém místě, tato továrna musí od někud odinut odejít a to bude znamenat, že lidé v jiné zemi přijdou o práci. Není možné takovou tu situaci ignorovat. Moje otázka je, když hodnotíte poskytování státní pomoci, budete mít v budoucnu na mysli eh, to, že možná bude třeba použít Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci proto, abych se pomohlo lidem, kteří přijdou o práci? Obecně. Nehovoříme tady o nějaké hře. Obecně. Nová investice vytváří nové bohatství, novou produkci, nová pracovní místa. Ne vždycky je nová investice založena na tom, že někde jinde dojde k odstranění bohatství, protože jinak by vždycky růst dosahoval čísla nula. Můžeme diskutovat o tom, zda případ Del, Del Irsko a Del Polsko měl nějakou souvislost. Zda Investice v Polsku je důsledkem uzavření továrny v Irsku a podle informací, které já mám jako komisař, který v té době nebyl zodpovědný ani za sociální věci, ani za hospodářskou soutěž, ale byl jsem pouze členem kolegia komisařů, tak podle mě, mých informací ta investice nebyla spojena s uzavřením továrny v Irsku. Děkuji, nyní se dostáváme k poslednímu kolu za EPP paní Hübner. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, pane komisaři. Ze všeho, co jste doposud řekl, eh, s vaším optimismem a profesionalitou je naprosto jasné, že jste si vědom toho, že jste zdědil Evropu jako komisař pro hospodářskou soutěž, a která je, ve, ve které se hodně vyskytuje státní pomoc. Eh, především státní pomoc finančním institucím a tak dále, ale také pomoc reálné ekonomice, eh, průmyslovým podnikům a dalším podnikům. Já bych eh, byla ráda, abyste byl specifičtější, pokud jde o způsob, jak chcete řešit výzvy, především s ohledem na reálnou ekonomiku, na eh, průmyslové podniky a další podniky. Co komise ví o legálnosti kroku, které učinily členské státy v reakci na krizi. A co specificky můžete udělat pro to, abyste zajistil, že členské státy a komise eh, naleznou tu správnou rovnováhu eh, mezi požadavky eh, paktu stability a růstu, mezi vytvářením Um, pracovních míst a pravidly hospodářské soutěže, tak aby Evropa byla konkurenceschopnější. Děkuji, paní poslankyně. Hovoříte o obrovské státní pomoci. Jestli mám správné údaje, pokud vyřadíme státní pomoc, a která přišla během krize a která byla schválena v rámci dočasného rámce, pokud nebudeme počítat tuto státní pomoc, ta normální státní pomoc je asi žádná celá 5 HDP Evropské unie. To znamená, že je to o mnoho nižší než eh, státní pomoc, která existovala například v minulé dekádě. Takže jenom během krize došlo k nárůstu. Já s vámi souhlasím. Otázka je, jak se dostaneme z těchto dočasných rámců ve chvíli, kdy krize ustoupí. Kdy a jak k tomu dojde? Samozřejmě e, jsou zde také otázky fiskální politiky, e, měnových pobídek a dalších opatření, která byla přijata během krize. Můj postoj je nyní musíme hovořit o strategii výstupu z krize. Musíme nyní vyjasnit, co musíme udělat proto, abychom stáhli výjimečné a dočasné rámce. Ale zároveň musíme být velice opatrní a při rozhodování kdy. Protože ještě jsme se úplně z krize nedostali. Jsme na tom lépe než před eh, rokem, už eh, nepadáme ke dnu, Vidíme, že některé členské státy se už dostaly do plusu. Váš e, členský stát se nikdy do minusu nedostal, je to je jediný. Ale stále zde existuje riziko, e, existuje zde velká nejistota, takže musíme být opatrní, pokud jde o to kdy. Pokud všechno bude dobře, dočasný rámec pro nefinanční ekonomiku skončí na konci roku 2010. A pokud jde o specifické rámce pro finance, zahájili jsme diskuzi v rámci ECOFINu, eh, pokud jde o to, kdy by tyto rámce měly skončit. Ještě jsme ale nedosáhli eh, rozhodnutí. A eh, musíme být obezřetní. Je ještě příliš brzy. V budoucnosti ve chvíli, kdy přestanou existovat te, eh, dočasné rámce, budeme muset eh, mít eh, lepší analýzu státní pomoci a zároveň budeme muset eh, jasně eh, zhodnotit, eh, jaké jsou přínosy a jaké jsou mínusy. Máte doplňující otázku? Jenom jedna věta. Samozřejmě žádná 5% HDP, to je velice nízké, ale je to extrémně nerovně rozděleno. Jsou zde členské státy, které mají nulovou pomoc i v krizi a jsou zde členské státy, které mají vysokou státní pomoc. Já s tím úplně souhlasím. Ale v každém případě ať už je pozice jakéhokoliv členského státu jakákoliv na tom žebříčku. Všechny členské státy, malé, velké, staré, nové, musí dodržovat pravidla hospodářské soutěže a pravidla dočasného rámce. A děkujeme. Další je paní Daty. Merci, Děkuji, paní předsedkyně pane kandidáte na komisaře. Krize, kterou prožíváme, nás nutí k tomu, abychom přizpůsobili svou legislativu a také zrevidovali svůj přístup k hospodářské soutěži. Chtěla bych slyšet váš názor ke dvěma konkrétním případům. Jeden je možná takový trochu okrajový, a druhý je velmi důležitý, protože se dotkl celého světa. Za prvé se jedná o eh, návrh eh, nového nařízení pro automobilový průmysl. Myslím si, že tam je ohrožena svoboda podnikání. Na jedné straně zde končí možnost prodeje více značek a na druhé straně také není možno, aby koncesionář prodal svůj podnik komu chce a za jakou cenu chce. Takže je opravdu nutné přistoupit velmi rychle k revizi tohoto nařízení a pokud ano, tak proč? Protože je to dopad na více než 350 malých a středních podniků v době krize. Takže to není zanedbatelné. A druhá věc, i přesto, že e, váš kolega, komisař zodpovědný za mezinárodní obchod, e, vydal deklaraci o uhlíku, nebudete vy nucen zrevidovat své stanovisko k zavedení uhlíkové daně, nad rámec eh, Evropské unie, protože Evropská unie by měla bránit svůj trh eh, proti zemím, které nemají žádná pravidla s, ohledu, s ohledem na ochranu životního prostředí. A zde podpořím to, co říkal kolega ze strany zelených. Toto kritérium se stává kritériem hospodářské soutěže. Děkuji. Eh, Pokud jde o nařízení pro automobilový průmysl, jak víte, je to velmi dlouhý proces konzultace, kde se účastní i parlament. Komise se nejen zúčastnila této konzultace, vydala i sdělení, předložili jsme návrh nařízení. Doufáme, že konzultace bude ukončena, aby bylo možno přijmout nové nařízení v květnu, nebo tedy nejpozději v květnu. Co říkáme v tom svém návrhu, v současném návrhu nařízení? Zachováváme výjimky z obecného režimu pro opravy, nevím, jestli se tomu tak říká, opravy, servis a pro náhradní díly. A navrhujeme, že by se do obecného režimu vertikálních dohod měli zahrnout distributoři, protože my jsme se pokusili podpořit eh, takzvaný prodej více značek, eh, multibranding a bylo to velmi málo použito a tím pádem jsme zjistili, že když budeme mít distributory, pouze s jednou značkou, tak bude zaručena velká konkurence v sektoru a bude možnost vybrat si z celé řady distributorů, celé řady značek a nepotřebujeme žádnou výjimku. Nicméně, jak už jsem říkal, já jsem otevřen v tomto otevřeném procesu diskuze a konzultace tomu, že zvážíme otevřené problémy. Máme ještě čas do května. Pokud je uhlíkovou daň, já na to rozhodně nejsem odborníkem. Myslím si, že to není přesně ta otázka, kterou eh, předkladal pan Lamberts a pan Gigold. Eh, uhlíková daň na hranicích. To je otázka, o které bych eh, nerad diskutoval, protože budeme mít dohodu po Kodani. Určitě. Já si myslím, že pokud se budeme snažit najít řešení klimatických změn na základě protekcionistických nástrojů, tak eh, prohrajeme. A to na všech frontách. Nejen v oblasti životního prostředí, ale ztratíme i v oblasti obchodu, ekonomiky a tak dále. Velice stručná doplňující otázka, jestli nějakou máte? Stručně, prosím. K té poslední věci já musím podpořit to, co říkala paní Gular. Jak vysvětlit eh, evropským občanům, evropským zaměstnancům, že jejich eh, firma chrání životní prostředí na úkor jejich eh, práce, jejich pracovního místa, zatímco jiné země to nedělají. Ne, paní Gular, to není k tomu. Já jenom eh, chci říci, že to musíme zaměstnancům vysvětlit, protože jim nebude jasné, proč eh, oni ztratí své pracovní místo, přijdou o práci, kvůli tomu, že někde za hranicemi se nedodržují žádná pravidla na ochranu životního prostředí. Já myslím, že to nebyl ten týž bod ale myslím si, že bychom měli pracovat a Evropa má velmi pevné stanovisko, jak pevně rozhodnuta, že bude v následujících měsících pracovat, aby bylo dosaženo globální dohody pro řešení klimatické změny. A to by mělo vyřešit ty problémy, o kterých jste se zmínila. To jsou reální, reálné problémy. Samozřejmě nezůstaneme se založenými rukama, když vidíme, že jsou zde velmi konkurenceschopné zemi, země, které mají velmi levnou pracovní sílu a navíc ještě nemají žádná pravidla, pokud je o ochranu životního prostředí. Ale opakuj, jediná věc, na kterou se musíme zaměřit, je dohoda. A na to musíme opravdu vynaložit veškeré úsilí. Viděli jsme to v Kodani, ale v Kodani jsme také viděli, že pokud Evropa nebude aktivní, a nebude na čele těchto iniciativ, tak k žádné dohodě nedospějeme. Takže je to naše zodpovědnost a je to velmi důležité. Není to jen náš zájem, je to také naše zodpovědnost eh, v oblasti klimatických změn. Eh, ne. Mnohokrát děkuji. Dále pan Kasa. Good evening, Commissioner Designate. Dobrý večer, eh, pane kandidáte na komisaři. Já bych se vrátil ke státní pomoci. Jak už se řeklo, během hospodářské krize existuje tendence k narušování hospodářské soutěže kvůli státní pomoci, která se dostává společnostem. Já bych se chtěl eh, zeptat, eh, jste spokojen s efektivitou hospodářské soutěže a politiky v této oblasti? Je něco, eh, co byste udělali jinak ve chvíli, kdy nyní budete moci rozhodovat? Já si pamatuji, že jsme hovořili o vstupu Malty a Slovenska před nějakým časem do eurozóny. A hovořilo se o potenciálním narušení jednotného trhu. Věříte v to stále ještě? Ano, pane Kaso. Já v to stále ještě věřím. Existuje dobrá a špatná státní pomoc. Musíme využívat veřejné zdroje proto, abychom eh, řešili některá selhání trhu a abychom eh, poskytli eh, některé věci, které nemůže poskytnout normální tržní mechanismus. Musíme veřejnými prostředky financovat takovéto aktivity. Na politické úrovni můžeme hovořit o tom, jaké jsou zde limity, jaká je zde úroveň. A to je samozřejmě důležitá diskuse. Skutečnost, ale že veřejné peníze by měly být využívány dobrým způsobem, to je moje pevné přesvědčení. Zároveň ale vím, že Veřejné peníze se ne vždy používají dobrým způsobem. Státní pomoc by měla být upravena rámcem, by se měla pohybovat v určitém rámci, tento rámec by se měl zlepšit. My jsme před krizí v posledních letech tento rámec zlepšili, nyní řešíme dopady krize. Hovoříme o tom, jak stáhnout eh, dočasný rámec, který vzniknul kvůli krizi a po krizi budeme muset pokračovat s adaptací. A to je důvod, a proč jsme přijali stanovisko týkající se efektivity státní pomoci, proč jsme přijali akční plán týkající se efektivity státní pomoci. Musíme se poučit z vlastních zkušeností. Myslím si, že vždy budeme muset mít na paměti, to, že dobré využívání veřejných prostředků a by se vždy mělo eh, porovnávat ale s tím, že některé veřejné prostředky se bohužel dobrým způsobem eh, nepoužívají. Je třeba zároveň zaručit to, že zde jsou veřejné prostředky, které je možné využít. To je důvod, proč v rámci všeobecné výjimky pro státní pomoc jsme zohlednili některé regionální faktory. Já s vámi souhlasím, že a potom dojde k narušení vnitřního trhu a hospodářské soutěže. Proto se domnívám, že bychom měli mít nějakou životaschopnou strategii výstupu Nemyslíte si, že bychom nyní měli hovořit o tom, kdy by měla začít platit takováto strategie výstupu? Eh, vy jste eh, řekl, že už víme, jak to budeme dělat, jak ta strategie bude vypadat, ale že je ještě příliš brzy eh, na to rozhodovat o časovém harmonogramu, o tom, kdyby tato strategie výstupu měla začít. Ale já si myslím, že už by se o tom hovořit mělo, že by se mělo rozhodovat o tom, kdy zahájit strategii výstupu. Pokud pozorně si pročtete to, co jsem napsal, uvidíte zde určité niance. Pokud jde o státní pomoc finančnímu sektoru, já jsem nezmínil žádné datum. A pokud jde o nefinanční nefinanční pomoc nebo pomoc nefinančním institucím. Já jsem zmínil konec tohoto roku, prosinec 2010. Neříkám, že to znamená, že e, krize v té době bude pryč. Bohužel zde existuje ještě určitá nejistota v této otázce. Děkuji a nyní pan Ferber. Děkuji, paní předsedkyně, pane Almunio. Dnes jsme již o tom krátce hovořili jaká má být spolupráce s Evropským parlamentem a rád bych navázal na to, o čem hovořila kolegyně Daty. V letošním roce je před námi celá řada nařízení, které se týkají blokových výjimek. Mě to tolik nezajímá z obsahového hlediska, ale zajímá mě, jak jste ochoten spolupracovat s Evropským parlamentem. V tomto bodě by se dalo říci, že mám písemné dílo. Nemusím se vás snažit přesvědčit o tom, že v budoucnu budu usilovat o dobrý vztah s parlamentem. Myslím, že už tyto dobré vztahy máme. Už pět let a několik měsíců, kdy pracuji jako člen Evropské komise. Vždycky jsem přišel do výboru Ekon, když jste mě o to požádali a přišel jsem, nebo teda žádal jsem o to, abyste mě přijali víckrát, než jste toho byli schopni. Diskutoval jsem i s koordinátory a se všemi členy výboru, kteří se přidali ke koordinátorům. Měl jsem velmi dobrý vztah s předchůdkyní výboru pro hospodářství a měnu, stejně jako mám velmi dobré vztahy se současnou předsedkyní paní Baulse. Vždycky, když budete chtít eh, vyměňovat eh, si názory, návrhy, já jsem připraven a když bude mít parlament eh, zájem na určitém tématu, tak jsem připraven vás do toho zapojit. Já už jsem se dříve zmínil o budoucím nařízení Zatím eh, velmi dobře nevíme, jak to bude fungovat. Eh, Jedná se tedy o otázku kolektivních odškodnění za škody. V oblasti hospodářské soutěže je celá řada rozhodnutí, které přijímá komise sama. Tak v těch případech eh, vám přijdu říci, jakým způsobem chci tato rozhodnutí přijmout. Například ta bloková výjimka pro automobilový průmysl. Pokračuje otevřená konzultace až do poslední chvíle a konkrétních případech, kdy se bude rozhodovat o uplatňování norem v oblasti hospodářské soutěže, které jsou důvěrné, tak tam vám samozřejmě nebudu moci říct podrobnosti předem, ale později vám vysvětlím proč. Ano, děkuji, to je opravdu pěkné, že k nám chcete přijít a diskutovat s náma. Mě by ale zajímalo, zejména v otázce blokových výjimek, eh, kdy eh, komise eh, chce prosadit právo, které chce a smí sama uplatňovat, aniž by si vyslechla názory ostatních. A jde tedy o otázku a máme určité zkušenosti s vašimi předchůdci, zda budete tak těsně spolupracovat s parlamentem, parlamentem jako Kalefamir, který bohužel velice eh, záhy zemřel, anebo zda budete eh, spíše zdrženliví jako vaše přímá předchůdkyně paní Dekros. Eh, Pongarme el nivel más alto de todos mis řekněte mi tu nejvyšší úroveň, kterou dosáhli vaši nebo mý předchůdci a já se je pokusím překonat. Mnohokrát děkuji. Není za socialisty a demokraty Eliza Ferreira. Bem-vindo, senhor comissário, uh, ainda também. Eh, Vážený pane komisaři, v tak pokročilou hodinu bych chtěla říci, že vaše zkušenosti z oblasti konkurence vzbuzují opravdu velká očekávání. Za prvé chcete e, využít stávajících nástrojů a e, když se e, postaráte o to, aby podniky dostávaly úvěry? Co učiníte, protože je celá řada eh, zkreslování, eh, narušování hospodářské soutěže, které eh, stěžují situaci malých a středních podniků? Podaří se nám nalézt nějakého východu? tiska, hovoříte o státních pomocích a e, potom také e, jsou některé e, mezinárodně a musíme věnovat pozornost konkrétním odvětvím. Je možné, že se bude nějaké šetření zabývat obchodem s potravinami, kde vládne obrovská nevyváženost. Děkuji. Děkuji, paní Ferreira. Pokud jde přístup k úvěru, to je klíčová otázka a samozřejmě i velmi složitá. Jakým způsobem můžeme přispět k tomu, aby úvěry začaly znovu plynout do firm, především, jak jste říkala vy, malým a středním podnikům, které nemají otevřeny dveře kapitálových trhů tak rychle jako ty velké, ze strany politiky hospodářské soutěže. Samozřejmě díky plánům restrukturalizace finančních ústavů, s tím, že se zabrání tomu, že ti špatní správcové budou dostávat obrovské množství státní podpory, aby zůstaly na trhu a negativním způsobem ovlivňovaly fungování zbytku finančního a bankovního systému. Aniž bychom konsolidovali bilanci, aniž bychom dosáhli větší rekapitalizace finančních ústavu, tak samozřejmě nebudeme moci mít úvěry, protože špatné banky rozhodně nebudou poskytovat dobré úvěry. My potřebujeme co nejrychleji ozdravit banky. Potřebujeme je rekapitalizovat, potřebujeme konsolidovat finanční systém. A to je úkol, který stojí nejen před politikou hospodářské soutěže, ale před ostatními politikami, ale samozřejmě my k tomu můžeme přispět. Máme klíčovou roli z hlediska státních podpor. Pokud je o ten nástroj, o kterém jste se zmínila, ten je velmi dobrý, velmi silný. V předcházejícím volebním období uvedu dva příklady, které byly zcela úspěšné z těch tří. Příklad eh, šetření v energetickém sektoru a ve farmaceutickém sektoru. Ty ještě poskytnou více informací o tom, jak rozvíjet adekvátní politiku hospodářské soutěže. Vy jste se zmínila o sektoru, kde jsou evidentní problémy s hospodářskou soutěží, na to se samozřejmě podíváme a pokud tyto problémy se řeší lépe na evropské úrovni, tak se na to podíváme. A nebo musíme rozhodnout, zda se lépe řeší na úrovni státních orgánů, s nimiž máme velmi plodný a dobrý vztah. Complementar, eh, como é que com as, com as ambições que tem ano, mám jenom drobnou doplňující otázku. Jak se tedy díváte na tým, s k nímž budete spolupracovat? Jaké finanční prostředky, jaké možnosti budete mít k dispozici. Tady v parlamentu se také hovořilo o tom, že oblast hospodářské soutěže potřebuje e, více prostředků, aby měla lepší podporu. Jak se na to díváte? Příští generální ředitel by vám s radostí na tuto otázku odpověděl. Já budu opatrný. Já si myslím, že na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž jsou skvělé oddělení, skvělá spolupráce s národními orgány pro hospodářskou soutěž. Proto že jsme od roku 2004 rozšířili svou kapacitu jednání na základě stejných priorit a stejných zásad, ale nechtěl bych vám dneska říci, ten první den, eh, kdy mezi vás přicházím ještě předtím, než jsem potvrzen, že nepotřebuji větší prostředky, více prostředků. Ne. Samozřejmě, pokud eh, budu schopen udělat více věcí z prostředky, které máme, tak to udělám, ale pokud v budoucnosti budu mít za to, že to, co po mně žádají občané, to, co po mně žádáte vy, není možno uskutečnit eh, s těmi úředníky, které máme, tak určitě přijdu, aniž byste se mě na to ptali a řeknu vám, potřebuji více prostředků. No, it... Děkuji. Nyní pan Rabkaj. téma sankcí v případě narušení hospodářské soutěže, v případě narušení kartelového práva to hrálo eh, již několikrát důležitou roli. A můžete se podívat eh, na toto téma z jiného úhlu pohledu. Za prvé, nechci popírat kompetenci komise, může takto postupovat. A za druhé bych chtěl zcela jasně říci, že eh, je nutné striktně sledovat případ případy narušení kartelového e, práva a předkládat karty na stůl. Je to otázka transparentnosti. Mám tedy konkrétní otázku. Dovedete si představit, že by se vytvořil určitý e, katalog kritérií, jak bychom mohli dospět k takovýmto sankcím a že by se o tom e, diskutovalo také s parlamentem. Takovýto katalog doposud neexistuje. A komise prohrála u Evropského soudního dvora právě proto, že ty sankce nedovedla dostatečně zdůvodnit. Myslím, že sama komise by o tom měla vést diskuzi. Samozřejmě, debatovat o sankcích mně připadá normální, logické. A vždy budu otevřen diskuzi o sankcích protože to je důležitý bod, důležitý prvek odstrašování. A to je součást politiky hospodářské soutěže. Ale jsou zde kritéria, známa kritéria, známe pokyny, které byly schváleny v roce 2006 ohledně sankcí, které rozvíjejí a aktualizují zkušenost, která byla nazbírána od vstupu nařízení v platnost. To je právě právní základ, eh, na jehož základě můžeme podávat nebo ukládat sankce. Myslím si, že je to nařízení 1 z roku 2003, pokud se nepletu. Vy se zmiňujete o rozhodnutích Evropského soudního dvora. Samozřejmě tato rozhodnutí já budu vždy respektovat, ale byl bych rád, kdybyste mě uvedl příklad sankcí, které byly přijaty po schválení pokynu z roku 2006, kde Evropský soudní dvůr rozhodl, že by se měly tyto sankce upravit. Já si myslím, že není žádný případ, kdyby Evropský soudní dvůr přijal rozhodnutí, které by neodpovídalo těmto pokynům. Žádný případ. Also darüber natürlich die O tom můžeme samozřejmě diskutovat. Zda v e, nařízení 1 z roku 2006 je obsaženo vše, co myslím, já se nedomnívám. Ale kritéria to obsahuje. Ta kritéria, která potřebujeme, tam nejsou obsažena. Je to vždy na uvážení e, konkrétního komisaře či komisařky, ale aby to bylo jasné, e, dovolte, abych upozornil ještě na jinou věc. Dovedete si představit právě proto, že s takovými to sankcemi, které nechci popírat, ale dobře, eh, konkrétně v takových eh, podnicích eh, to může mít negativní dopad na pracovní příležitosti. Dovedete si představit, že se budou do toho zapojovat i sociální kritéria, sociální doložky, abychom o nich vedli debaty. Nepochybuji o tom, že existují kritéria, ale že by to bylo jasně, dostatečně jasné na veřejnosti, o tom pochybuji. Sinceramente, creo que están... Upřímně řečeno, myslím, že jsou poměrně dobře vysvětleny v pokynech, které rozvíjejí a aktualizují prováděcí nařízení. Říká se tam, že se sankce budou počítat eh, podle škody, která byla způsobena tímto porušením eh, pravidel hospodářské soutěže. Říká se tam, že sankce budou navyšovány podle toho, jak bude tato škoda závažná. Nebude se tedy jednat pouze o výši škody, ale také o závažnost škody. A také se hovoří o tom, že se sankce budou počítat podle toho, jak dlouho docházelo k porušování pravidel hospodářské soutěže. Podle mě jsou to velmi rozumná kritéria, která si zaslouží jasnou podporu. Je zde možnost, že pokud podnik, který dostane sankci, tvrdí, a podloží to dostatečnými argumenty, že není schopen sankce zaplatit, je možno určitým způsobem modulovat eh, placení této sankce. A je zde jeden případ, který už byl aplikován komisí na základě toho, že už v pokynech se říká, že když podnik předem oznámí, že je neschopen zaplatit tuto sankci, tak je k tomu možno přistoupit. Samozřejmě musíme dávat pozor na to, aby podnik eh, nějakým způsobem neskresl své údaje, aby nevypadal, že na tom hůře než je, pouze aby se vyhnul sankci. A sociální dopady podniku, který ohrozil pracovní místa svých zaměstnanců tím, že porušoval pravidla hospodářské soutěže, tak eh, to se dá řešit eh, celou řadou různých eh, jiných nástrojů. Nemůžeme samozřejmě chtít od politiky hospodářské soutěže, aby řešila všechno. Um, uh, Děkujeme. A jako poslední řečník jménem skupiny ALDE a pan Tremosa. Je to po druhé, co jste poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, pane Almonio. Vy jako komisař eh, jste se projevil velmi dobře a doufám, že jako dobrá vína i s časem uzrajete a získáte kvalitu. Vidíte, že Španělsko má celou řadu otevřených eh, záležitostí kvůli tomu, že nelegálně poskytlo státní podporu. Jedná se téměř o 400 otevřených případů kvůli tomu, že španělský stát vyplatil nelegální státní podpory různým výrobním sektorům a kromě toho Španělsko má takové nástroje jako FROP, což je plán na ozdravění bankovního sektoru anebo plán hospodářské stimulace. A také zjistíme, že Španělsko netransponuje celou řadu směrnic, jako například směrnici o službách, a to ohrožuje španělskou produktivitu a konkurenceschopnost. Jako komisař pro hospodářskou soutěž budete schopen hájit eh, evropské zájmy, když budou v rozporu se zájmy Španělska? Děkuji. Dobrá vína se zlepšují s vínem, s rokem, s věkem nebo s časem. Já doufám, že Stejně jako Rioja, víno z mé země, eh, dosáhnu stejného výsledku. Státní podpory Lotyšsko, Litva, Řecko, jakékoliv státy Evropské unie. Já jako komisař, ať už komisař pro hospodářské a měnové záležitosti nebo komisař pro hospodářskou soutěž, budu dohlížet na dodržování smluv, na dodržování rozhodnutí tohoto parlamentu a rady, budu se řídit politikou komise. To dělám už od začátku, to jsem slíbil před soudním dvorem v Lucemburku a slibuji to i vám a komukoli jinému. Un ejemplo concreto. Konkrétní příklad toho, na co jsem se ptal. Barcelonské letiště nemůže provozovat lety do 23 zemí, protože nejsou podepsány dohody španělského státu bilaterální tedy dohody s jinými zeměmi, protože je nutno, aby tyto země letaly pouze do madridského letiště. Chcete vystoupit proti jasnému porušení těchto pravidel volného trhu a hospodářské soutěže? Jak víte, v nové komisi státní podpory v oblasti dopravy jsou kompetenci komisaře pro hospodářskou soutěž. A proto kdekoliv bude poskytována nějaká státní podpora v rozporu s pravidly článku 101 nebo 102 smlouvy, tak já proti tomu rozhodně vystoupím. A předložil jsem také písemnou otázku Evropské komisi k tomuto konkrétnímu tématu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A takže tímto tématem jsme se zabývali poté, co odešel výbor pro dopravu, takže jim to neříkejte. Tímto jsme se dostali na konec otázek. Nominovaný komisař má nyní pět minut na to, aby vše schrnul. Ehm, možná má Eh, moje poznámky před sebou. Pane Ferbere, vy, vy už jste, pane komisaři, eh, slíbil panu Ferberovi, že budete eh, lepší než ti nejlepší, což možná znamená to samé jako být jednička. Ale mě by zajímalo, jak byste reagoval na to, co jsem napsala. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě v těch třech bodech, které jste přečetla na začátku a které mě předal tajemník komise, tak s tím já plně souhlasím. Nevím, jestli by kandidát na komisaře to měl podepsat tady před výborem, nebo zda stačí, že veřejně prohlásí, že souhlasí. Pokud jde o informace, tak souhlasím. Souhlasím se svým závazkem, že zahrnu výbor do to, této otázky, do toho toho portfolia. Souhlasím s tím třetím odstavcem, všechno jsem to podepsala, teď vám to předávám. Děkuji. Děkuji vám všem ne za to, že jste mě předložili papír k podpisu, což samozřejmě rád udělám, ale děkuji vám za všechny otázky a výměnu názoru, kterou jsme tady vedli, jak už jsem vám říkal. Doufám, že tak to bude vypadat běžně v našich vztazích. Takováto výměna uh, ohledně všech otázek, které se týkají politiky, kterou jsem vždy považoval za velmi důležitou pro fungování vnitřního trhu a Evropské unie ještě daleko dříve předtím, než mě vůbec napadlo, že já bych sám mohl být za tuto politiku zodpovědný. Opakuji to, co jsem říkal na začátku. Toto není politický úkol, který by byl spojen s nějakým soukromým zájmem nebo národním zájmem. Funkce komisaře je funkce, která je spojená s evropským přesvědčením, s přesvědčením o tom, jak je důležité pokračovat v procesu evropské integrace a budovat Evropu, která vznikala ve velmi obtížných situacích, eh, v níž se nacházela celá řada našich zemí. A Evropa přispěla k tomu, že tyto obtížné situace byly překonány, ale nesmíme zapomínat, i když to dnes nejsou prvořadé otázky, ale jsou zde a je to aktivum Evropy, které musíme mít vždy na paměti, my, Evropané, máme před sebou celou řadu obrovských výzev do budoucích let. V mém případě stačí říci, že jsem se účastnil celé řady zasedání G20 v uplynulém roce a půl, kde se řešila otázka krize. A tam jsem viděl, jaký svět existuje na začátku 21. století. Stačí zmínit, že jsem se účastnil debat o evropské ekonomice v uplynulých letech a uvědomíme se, jak velký úkol stojí před komisí, před vámi, parlamentem. Vaše zodpovědnost je velmi posílena Lisabonskou smlouvou. Zodpovědnost rady. Rada už eh, nemá stejný evropský impuls jako instituce, jako my, jako čistě evropské instituce protože rada má trochu národní charakter, nicméně jsem si jist, že z naší společné akce, akce vzejde Evropa, která bude posílena nejen na papíře, ale bude posílena i v praxi a bude uznávána občany. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Mnohokrát děkuji také výboru. Dokonce jsme skončili včas. Jenom bych vám připomněla, že hodnocení dnes bude ASP 1G3 za půl hodině, hodiny. V 8 hodin. Také už jsem unavená. Thank you.